Guten Morgen. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Tak, dobrý den ještě jednou. Zahajuji schůzi. Vítám vás na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Máme plný program, Program leží před vámi, nedostala jsem žádné návrhy na změnu, tím pádem je pořad jednání takto přijat. Ráda bych k bodu dvě řekla to, že Cont News e, jsou, vás informují o dostupných jazycích a to ta schůze je jako vždy webstreamována po celém světě. Tím se dostáváme k bodu 3 na pořadu jednání, což jsou hlasování. Budeme hlasovat o stanovisku kolegy Vali. A on si přeje slovo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 Proti? Zdržel se. To je přijato stejnou většinou. Návrh 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Tím se dostáváme k celému stanovisku. Elektronicky prosím jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 23 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji kolegovi Valimu. Tak, teď hlasujeme o posouzení strategie EU pro mládež za období 13 až 15. Chce pan Von, eh, slovo nechce, takže jdeme hlasovat návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 3, ten byl stažen. Návrh 4, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Návrh 6, ústní změna. Je proti ústní změně námitka? Není tomu tak. Takže vše dohromady, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 8, kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 13, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 21 pro 2 proti 3 se zdrželi. Přijato, blahopřejeme. Jdeme na hlasování o stanovisku eh, kolegyně Pitera.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 proti, zdržel se, přijato. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 11, ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato druhá, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, ale raději druhou část zkontrolujeme. Nebylo to úplně jasné. Takže 21 pro 4 proti 3 se zdrželi. Přijato. Omlouvám se, já jsem to neviděla. Návrh 12, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Návrh 13, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto, návrh 14, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, návrh 15, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, návrh 16 ve dvou částech, ve třech částech, kdo je pro první část, proti, zdržel se. Přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 18 se nehlasuje, návrh 19, ten odpadá. Návrh 20 odpadá, návrh 21, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Tím odpadají 22 až 25. Návrh 26. Kdo je pro? Ano, 26. Ano, kompromis 1 zahrnuje 22, 24 a 25. A 23 odpadá, pokud je kompromis přijat. Já vás musím poprosit, abyste si zkrátka četli hlasovací seznamy. Když si to nebudete číst, tak já vám s tím nepomohu. Takže 26, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 29, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 31, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 32, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 34, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 35, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 36, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, ale raději zkontrolujeme 36. Nebylo to jasné? No, e, u EPP je o jednoho navíc. Karta pryč, výborně. Je to přijato 18 pro, 8 proti. Takže 37, kdo je pro? Proti, zdržel se. Stejná většina, takže přijato 30. Tak 37 kontrola, dobře. Kontrola návrhu 37. Konec kontroly, konec hlasování. 13 pro, 12 proti, přijato. 38, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato 39, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato číslo 40, kdo je pro? Proti, zdržel se. Myslím si, že přijato, ale raději kontrola čísla 40. Zahajuji hlasování. Eh, konec hlasování. Je to zamítnuto 13 pro 14 proti návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To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 to by mělo být zamítnuto, ale raději kontrola druhé části čísla 42. Zahajuji hlasování. Konec hlasování 13 pro 13 proti zamítnuto. Návrh 43, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 44, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 45 odpadá. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato hlasování o celém stanovisku, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 24 pro 1 proti 2 se zdrželi. Blaho přejeme paní navrhovatelce. Tím jsme ukončili elektronické hlasování a budeme diskutovat o bodě 6 na pořadu jednání což je zvláštní zpráva 21 2015 Evropského účetního dvora na téma přeskum rizik spojených s přístupem zaměřeným na výsledky v rámci činnosti EU v oblasti rozvoje a spolupráce. Je zde také přítomen pan Wingston z účetního dvora. Náš zpravodaj je Bart Stas. A poprosím kolegy, kteří chtějí odejít, aby tak učinili co nejrychleji a nejtišeji. A nelučte se mi tady. Musíme pokračovat, máme plný program. Poprosím, abyste laskavě odcházeli co nejtišeji. Ano? Opouštějte místnost v tichosti. No, ano, Ano. je to úplně jedno, když to tady říkám, protože mě stejně nikdo neposlouchá, že ano. No, tak jo. Děkuji. Pan Pinkston má slovo za účetní dvůr. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Vážení poslanci, vážené poslankyně, eh, pokud dovolíte, rád bych eh, na úvod eh, využil trošku více času než obvykle, protože toto není typická zvláštní zpráva o hodnotě za naše peníze, e, efektivitě a úspornosti. Toto je skutečně zvláštní, zvláštní zpráva a myslím si, že by bylo v zájmu poslanců a poslankyň si to vyslechnout. Já počítám, že nebude příliš rozsáhlá debata, je to konec konců technická zpráva. Takže by asi bylo užitečné, kdybyste mi dali trošku víc času na úvod. Ale samozřejmě, paní předsedkyně, až mě budete chtít přerušit, tak mě prostě přerušte. Za prvé, rád bych vám poděkoval za příležitost eh, říct si pár věcí o tomto dokumentu. Jak jsem řekl, toto není taková ta běžná zvláštní zpráva. Běžné zvláštní zprávy účetního dvora se týkají, jak jsem řekl, hodnoty za vydané peníze, o úspornosti, efektivitě, účinnosti, takže toto je něco jiného. Nicméně, myslím si, že by to mohl být dokument, který by měl by byl velice užitečný pro vás do budoucna jako pro poslance, ale i užitečný pro vaše kolegy. Je to spíše takový jaksi background special report, to znamená všeobecná zvláštní zpráva. A jak říkala paní předsedkyně, jde o hlavní rizikové oblasti, to je první klíčový pojem týkající se, a to je druhý klíčový pojem, výsledků, zaměření na výsledky pro e, oblast rozvoje a spolupráce. To znamená, nacházíme se v oblasti rozvoje a spolupráce. Toto je kontrola revize rizik, takže definujeme ta nejdůležitější rizika, ty největší rizikové oblasti v rámci naší analýzy. A Bereme přitom v potaz ten nový takzvaný eh, postup orientovaný na výsledky. Nemusím vám připomínat, že tento přístup orientovaný na výsledky je zejména důležitý, protože každý rok Evropská unie věnuje obrovské množství prostředků na pomoc rozvoji nejchudším zemím světa. Takže proto je zásadní, abychom ty eh, výsledky, kterých dosáhneme těmito prostředky, byly prezentovatelné. Takže já si myslím, že ten dokument je rovněž velice relevantní v kontextu stávající diskuse s komisí na téma eh, výkonnostního rámce komise a implementace eh, rámce zaměřeného na výsledky pro eh, oblast rozvoje a spolupráce EU. Takže co s touto zprávou děláme? Pomocí definujeme devět klíčových rizikových oblastí, které se všechny týkají toho postupu zaměřeného na výsledky v oblasti rozvoje a spolupráce. A když dovolíte, já skočím rovnou k závěrům. E, závěry činíme tyto. Za prvé, tyto rizikové oblasti byly komisí správně identifikovány na jedné straně a zároveň se ukázalo zcela zřejmě, že bude zapotřebí podniknout hodně dalších kroků na zlepšení výsledků v oblasti rozvoje a spolupráce EU. A na konci tam pak máme pár doporučení. No, já bych tedy začal tím auditem. Nebo auditem, tou otázkou. Ta otázka je v podstatě velice jednoduchá. Ta otázka zní, najdete ji v dokumentu, Řešila komise adekvátně klíčová rizika, která představuje přístup zaměřený na výsledky v rámci činnosti EU v oblasti rozvoje a spolupráce? A tím se dostáváme k těm devíti vysoce rizikovým oblastem, které jsme identifikovali. Podíváte-li se na ty jejich tituly, tak já to trošku, trošku přeformuluji možná, aby to bylo jasnější. Takže první riziko, riziková oblast, se týká konzistence nebo nekonzistence užívání terminologie zaměřené na výsledky. Celá řada dokumentů komise obsahuje poměrně hodně nekonzistentností, co se například týká formulace cílů anebo indikátorů. A když dovolíte, odkázal bych vás na tu tabulku 1 na straně 15. Já na další příklady už odkazovat nebudu, ale myslím si, že ten box číslo 1 to velice jasně schrnuje. Takže Obvyklá sekvence, kterou máme, je, že máme akce, aktivity, výdaje na straně jedné a to by mělo vést k výsledkům. A použijeme-li koncept výsledku, to znamená výstup, výsledek a dopad. Kombinace těchto tří konceptů je to, co myslíme výsledky. No a jak vidíte v tom prvním boxu, v celé řadě případů se to všechno mísí dohromady. A různě se to směšuje. Například, cíle by měly být chytré, inteligentní, což je takové jaksi obvykle, specifické, měřitelné, dosažitelné a omezené časově, ale Občas se používají jiné takové zkratky. Máme tady různá kritéria prim pro indikátory. Máme smart, tedy ne cíle, ale indikátory, chytré indikátory. Tím pádem se už tady zaměňuje cíl a indikátor – Je zde tím pádem jaksi nedostatek jasných definic. V druhém odstavci hovoříme o inteligentních smart OVI, takzvaných, to znamená objektivně zhodnotitelných indikátorech, objectively verifiable indicators a tak dále, tak podobně. My jsme prošli celou řadu dokumentů a zjistili jsme celou řadu nekonzistentností v rámci terminologie. Tak a k čemu to vlastně všechno vede? Tyto nekonzistentnosti vedou k tomu, že dochází jaksi k nepochopení dokumentu, dochází ke zmatení a to pak je neprospěšné pro řádné řízení financí. Jinými slovy, to sdělení té první rizikové oblasti je harmonizovat, ukonzistentnit Eh, terminologii v oblasti eh, spolupráce a rozvoje. Což zatím není ten případ. Takže to je tedy první riziková oblast. Druhá riziková oblast se týká toho chybějícího propojení mezi aktivitami, akcemi na straně jedné a výsledky na straně druhé. Jinými slovy tady, že výsledky jsou výsledek toho tedy výstupu. dopadu. A toto souvisí s tím, že nebyl stanoven jasný logický, řekněme, výsledkový řetězec mezi akcemi na jedné straně a výsledky na druhé straně. Dovolte mi příklad. Rozpočtové podpůrné programy pro Malawi a Rwandu odkazují na cíle národních strategií pro redukci chudoby a sektorové strategie, ale neuvádí se zde, jak chtějí přispívat k těmto vládním cílům. Takže tam zcela chybí to propojení. Evropská rozvojová pomoc, eh, jak víte, v celé řadě případů se implementuje společně s pomocí dalších dárců a potom je velice často obtížné zhodnotit, která část výsledků eh, je důsledek intervence EU a která část je důsledkem intervencí těch ostatních dárců. Takže kdykoliv jsou výsledky pozitivní, Každý účastník se snaží všechny ostatní přesvědčit, že to je výsledek právě jeho utracených peněz, jeho intervence a to, co je špatně třeba, že je výsledek právě těch intervencí všech těch ostatních. Tak to většinou v terénu chodí. Tolik tedy druhá riziková oblast. Třetí riziková oblast je komplexnost v důsledku příliš velkého počtu diverzifikovaných operací. Takže ona je to politika, je to politické rozhodnutí eh, komise parlamentu a rady, že pomoc je zaměřená na celou řadu sektorů. A komise se stále víc snaží zaměřit pomoc na menší počet zemí, menší počet oblastí v partnerských zemích, což já si myslím, že je asi dobře. A zároveň je od ní požadováno brát ohled na to, čemu se říká horizontální otázky. A samozřejmě tyto horizontální otázky jsou všechny velice důležité. Ale pokud na jednu stranu se zaměříte na konkrétní sektory a pak k tomu zaměření na konkrétní sektory přidáte ještě dlouhatánský seznam nějakých horizontálních otázek, pak ty věci ve finále moc jasné už nejsou. Takže ty horizontální otázky, to jsou třeba lidská práva, rovnost pohlaví, demokracie, eh, správná, správ, dobrá zpráva věcí veřejných, eh, práva dětí, péče o handicapované, environmentální udržitelnost a tak dále, tak podobně. Já nevím, boj proti HIV, vši, všichni ta témata, ta takzvaná horizontální témata znáte. Takže dovolte mi opět jeden příklad. Ehm, víceletý indikativní program Komise pro Kambodžu na období 2014 až 2020 má tři hlavní sektory. Ehm, zpráva přírodních zdrojů, za druhé vzdělávání a za třetí dobrá zpráva věcí veřejných. Dobrý, tak zatím dobré. A pak v rámci těchto sektorů ten indikativní program ehm, zahrnuje několik horizontálních témat. S tím není nic v nepořádku, ale ono to nepřispívá k tomu užšímu zaměření. Co to je? Rovnost pohlaví a e, z rovnoprávnění žen, životní prostředí, informační e, technologie, komunikační technologie a ještě celá další e, řada témat. Takže ona ta volba je složitá, ale já si myslím, že na úrovni komise by si měli vypracovat jaksi nějakou volbu, pak to představí parlamentu, v parlamentu se to probere, a pak budete mít tři nebo víc konkrétních zaměření na sektory a můžete mít eh, několik málo horizontálních témat, ale čím víc budete mít horizontálních témat, tím se ten celý systém komplikuje. A o to nám jde. Myslím si, že v té eh, zprávě to je jasné. Takže chceme-li priority v cílech intervencí EU, tak to dodatečné vrstvení všelijakých horizontálních otázek, horizontálních témat může velice vážně zkomplikovat implementaci a proces reportingu. To je to, co jsem chtěl říct. Čtvrtá riziková oblast se týká velkého počtu různých nástrojů pomoci a e, dopadů pro partnerské státy. Jaký je základní scénář? Ten by měl být takový, že ty partnerské státy, tedy respektive ten rámec těch partnerských států se bude využívat. Samozřejmě, pokud nějaká rozvojová země musí podávat zprávy šesti dárcům, který každý má svůj vlastní reportingový systém, tak se vytvoří spousta byrokracie. Takže východisko by mělo být využívat rámec té partnerské země. Dovolte mi uvést příklad eh, problému, který eh, vyvstává z nedostatku harmonizace mezi eh, nástroji rozvojových partnerů a jednotlivými rámci. Pro financování změny klimatu v rámci rozvoje spolupráce máme víc než 50 mezinárodních veřejných fondů, 45 trhů s uhlíkem a 6 000 private equity funds, to znamená fondů soukromého kapitálu. A každá z těchto jednotek má vlastní strukturu vedení a nikdo se nikdy nepokusil e, nějakým způsobem kdy zredukovat proliferaci těchto klimatických fondů. Jinými slovy, jsou to všechno hrozně hezké záměry všude, ale je z toho takový strašně komplikovaný pletenec ve finále. Takže kromě toho velkého počtu nástrojů pro pomoc, Eh, si různí dárci stanovují eh, vlastní závazky reportingu a podmínky pladeb. Eh, co se týká partnerských států, tak tento rámec se s tím zkrátka nemůže vypořádat a nemůže splnit ty podmínky, které se určují. Je to zkrátka příliš byrokracie. Jak víte, komise investuje obrovské částky z rozpočtu pro implementaci eh, celého tohoto a eh, koná se zde jaksi nepřímý management ze strany eh, zahraničních organizací a účetní dvůr zjistil, že tyto organizace neposkytují potřebné informace, což jde k nedostatku odpovědnosti a pokud už to udělali, tak to udělali pozdě. Takže zde je i nadále problém s tím Indirect Management Board je zde systematický problém s utrácením peněz EU ze strany mezinárodních organizací. Zejména to souvisí s reportingem, s informováním a s včasným informováním, což pak vede k neefektivitě a mezerám v odpo- ve odpovědnosti. Tolik tedy čtvrtá riziková oblast. Ty další oblasti jsou už stručné. Pátá se týká slabin v informování o výsledcích a jejich hodnocení, jinými slovy tady jde o zpětnou vazbu. Pokud informování o výsledcích a jejich hodnocení není poskytnuto včas, tak relevantní znalosti a poučení se z toho nemůže být přizpůsobeno a navázáno pak na další rozhodovací proces, což znamená, že promeškáváme příležitosti jak v oblasti korekčních akcí a budoucích programů. To je, myslím, poměrně logické. Šestá oblast se týká poskytování výsledků, e, informací o výsledcích. My jsme zjistili několik nedostatků v informačních systémech pro pomoc a, spolupra- a pro rozvoj a spolupráci EU. Já teď nechci odkazovat na jednotlivé zvláštní zprávy, ono se to tady všechno diskutovalo. A stále zjišťujeme, že celá řada stávajících zpráv se zaměřuje na aktivity, akce, utracené peníze a ne, nebo ne dostatečně na výsledky, kterých bylo dosaženo těmito rozpočtovými prostředky. Jeden příklad máte v boxu 16. To mluví samo za sebe. Sedmá riziková oblast. Ta souvisí s kvalitou údajů, kvalitou dat, přičemž samozřejmě sběr dostatečně relevantních a aktuálních spolehlivých dat stojí peníze. A velice často k tomu vůbec nedochází ze strany partnerských států. Já už jsem to zmínil v jiném bodě, takže tady zkrátka riziko je, že nedostatek takovýchto dat může vážným způsobem oslabit kvalitu a spolehlivost eh, nahlášených výsledků. Riziková oblast číslo 8. Toto je konkrétní zaměření na, abych tak řekl, vyčerpání rozpočtu. Myslím si, že toto je trvalá slabina nejen v Evropské unii, podle mého názoru je to trvalá slabina každé instituce, každého státu, každé zprávy, ať už je to soukromá nebo veřejná instituce, v každé byrokracii je taková tendence, že pak, když dostanete rozpočet, tak máte tendenci nepřijít o něj na příště, jinými slovy, jej celý vyčerpat myslím si, že to bylo v jedné zprávě za rok 2013, my jsme tomu říkali problém adsorpce. Jinými slovy, příliš mnoho pozornosti se věnuje utracení, čistě utracení peněz, zkrátka zbavit se těch peněz z rozpočtových položek a co se s těmi penězi stane, to už je všem jedno. Ale proto taky děláme ty audity o správném utrácení peněz. Podle mého názoru je toto trvalý problém, trvalá slabina, a myslím si, že parlament a konkrétně váš výbor by si toto měl uvědomit. Myslím si, že v některých jiných výborech to povědomí o tomto není asi tak vysoké jako v tomto výboru. A je možná víc zajímá právě to utracení těch peněz spíš než výsledky. No, takže to, že se utratí peníze, je vlastně cíl sám o sobě. A to by tak být nemělo. Z tohoto důvodu existuje určitá tenze mezi na jedné straně potřebou implementovat rozpočet a na druhé straně implementovat jej v souladu s pravidly řádné zprávy veřejných prostředků. No a konečně poslední e, riziková oblast. Ta souvisí s volbou modalit implementace pomoci. Vy jste tady o to skutovali už v minulosti, a to několikrát. Takže v podstatě, podle našeho názoru, ta volba způsobu, jakým se implementuje pomoc EU, by měla vždy být, a už končím, už končím, by vždy měla přijít až poté, co proběhne vhodná analýza. Takže například, když se dává rozpočtová podpora, je potřeba dávat pozor na to, aby se řádně změřily očekávaná, očekávané výhody proti e, očekávaným rizikům. Tak a na závěr chci říct, eh, že zkrátka ta otázka toho auditu a odpověď na ně ano, rizikové oblasti byly komisí řádně identifikovány a ano, čekají nás další aktivity pro zlepšení e, přístupu zaměřeného na výsledky v rámci činnosti EU v oblasti rozvoje a spolupráce. Poslední věc, co chci říct, je, že bych chtěl e, poděkovat vašemu zpravodaji já jsem si zprávu četl sám a četli i mý spolupracovníci a myslíme si, že odvedl skvělou práci e, při přípravě svého návrhu. Takže díky za vaši nesmírnou trpělivost, paní předsedkyně. Děkuji vám. Bart Stas má slovo. Voorzitter, um, de inleiding van eh, de heer Pinkston was, eh, was zeer uitvoerig, maar ook... Děkuji, paní předsedkyně. Tady pan kolega měl velice užitečnou a komplexní prezentaci, takže budu moci být daleko stručnější než obvykle, protože mnoho už bylo řečeno. Ta zpráva je, myslím, velice užitečná, dobrá, užitečná nejenom pro nás. Pan Pinkston ve své prezentaci pokaždé poukázal na to, kde je to důležité pro nás z pohledu kontrolního výboru, ale je to užitečné i pro e, zvláštní výbor pro rozvojovou spolupráci. Tato doporučení jim skutečně, myslím, dají nové myšlenky, novou inspiraci a my je podpoříme v jejich jednáních s komisí a členskými státy tímto způsobem, zvlášť co se týče potřeby soustředit se na déle dobější cíle. Já ve své zprávě e, činím 12 až 13 doporučení, ale já se soustředím pouze na čtyři. Za prvé, jak pan Pinkston a jeho spolupracovníci jasně ve zprávě napsali, to jsou ty dlouhodobé cíle, které potřebují zlepšit. A také jsou důležité, mm, e, důležitá chytrá kritéria, chytré cíle. Musí být dobře definované dříve, než je rozhodnuto o financování určitých projektů. A to si myslím, že je první důležitý závěr. E, tomu musíme věnovat více pozornosti. A taky je důležité, že ty eh, cíle musí být dosažitelné a reálné. To je taky důležité, protože jinak, pokud eh, začnete eh, s nějakou prací a na konci zjistíte, že to vlastně nevedlo k nějakému významnému výsledku, tak to je potom tragické. A třetí část doporučení se týká lepšího plánování celého procesu pan Pinkton uvedl několik pozoruhodných čísel ohledně eh, toho, jak se vytvářejí nové formy financování, kde jsou stovky a tisíce různých organizací, fondů, finančních partnerství, smíšených forem financování, eh, které se všechny využívají a my musíme eh, se zaměřit na kontrolní prostředí všeho tady toho a zajistit, aby ty prostředky byly řádně zpravované. A dále pak je tu požadavek, aby to bylo všechno monitorované, inventarizované pravidelným způsobem. To si myslím, že je také důležité. A pak bych se chtěl zaměřit na další otázku, a to je zapojení jestliže se vytvářejí mm, e, kapacity, zapojují se lidé z různých správních orgánů, zapojí se tam e, partneři z partnerské země, tak pak vzniká příznivé prostředí pro danou práci. E, takové, ve kterém opravdu lze dosahovat dobrých výsledků. Čili celý ten politický dialog je tam důležitý. A my potřebujeme klást důraz na kondicionalitu pomoci. Tady v té zprávě e, bude potřeba, aby e, výbor pro rozvoj se s ní pečlivě seznámil. A e, já nechci hovořit dlouho, taky mě zajímá, co chce říci komise a ITRE, ale poslední bod, ten se týká hodnocení evaluace. Aby se zajistilo, že bude přímá souvislost mezi hodnocením výsledků na straně jedné a odpovědností na straně druhé. Protože pokud chceme zajistit podporu pro to, co děláme v rámci rozvojové spolupráce, pokud chceme Eh, aby naši občané nás v tomto nadále podporovali, je důležité, aby ta doporučení účetního dvora, eh, která jsou velmi důležitá, byla eh, skutečně zapracovaná. Pokud by se ukázalo, že není dostatečná kontrola nad využitím uvedených prostředků, tak to by vytvořilo složitou situaci. Takže já velice vítám tuto zprávu myslím si, že je velmi, velmi pozitivní, užitečná a těším se, co k tomu řekne eh, komise. Kolega Tojoro. Já, vielen Dank. Děkuji vám. Já bych eh, také rád poděkoval za tuto zprávu, která výrazně přispívá k implementaci rozpočtu zaměřeného na výsledky, což navrhl parlament. Měl bych jednu konkrétní otázku, jak na komisi, tak na účetní dvůr. V těchto dnech se objevují v tisku sdělení, která poukazují na to, že údajně Světová banka v rámci rozvojové pomoci bude využívat pro poradenství v oblasti, v oblasti hybridních fondů expertízy mimo jiné také daňových rájů. Jinými slovy, že by tyto fondy měly vznikat v jurisdikcích, jako jsou Kajmanské, Panenské, Bahamské ostrovy a jiné. Všichni tam jezdíme, všichni to známe. A nechci tedy uvádět klíčové slovo Panama. Chci se zeptat, zda při využívání prostředků na pomoc Evropské unie se také používaly takovéto konstrukce a pokud ano, do jaké míry se dbalo na to, aby, nedošlo, aby nedocházelo ke konfliktním situacím s nějakými systémy pro vyhýbání se daní. No, jenom pro připomenutí v rozpočtovém řádu stojí, že toto není přípustné, ano? Kolegyně Schmidt. Děkuji. Já tuto zprávu kolegy Štáse považuji za eh, skvělé, stejně tak jako sdělení eh, účetního dvora. To bylo skutečně velmi obsáhlé. Myslím si, že tady teď nemusíme nějak sáhodlouze diskutovat. Eh, ráda bych přesto ještě jednou zdůraznila to, co je pro nás velice důležité, a to, že stojíme za doporučeními účetního dvora a je potřeba zlepšit tyto technické aspekty, aby naše výsledky byly zkrátka lepší. Jinými slovy, směrnice pro použití terminologie, formulace cílu a indikátorů a je důležité toto usoustažnit, eh, tedy usoustažnit ta opatření a očekávané výsledky. Je potřeba zlepšit informační systémy pro reporting, je potřeba zajistit dostupnost a kvalitu dat. Toto není poprvé, co um, o dostupnosti dat mluvíme a já považuji skutečně za smutné, že v době, jako je tato, kdy digitalizace uhání stále rychleji a rychleji, je toto pro nás klíčovým problémem. Je potřeba naléhavě a co nejrychleji pracovat na, to, na odstranění tohoto problému. Tato obsáhlá eh, analýza rizik, modalit, implementace je pro nás samozřejmě velice důležitá a já doufám, že doporučení účetního dvora budou co nejdříve implementována. Doufám, že výbor pro rozpočtovou kontrolu o tom bude včas informován. Děkuji. Děkuji. Já jsem se také přihlásila. Já myslím, že to je skutečně ohromující zpráva, která nám v podstatě říká, že v oblasti rozvojové spolupráce vydáváme peníze a nevíme, co, čeho jimi dosahujeme, občas nevíme vlastně ani, čeho jimi chceme dosáhnout. Ehm, Všem eh, většinou nám jde pouze o to, ty peníze utratit. Mě ta celá zpráva šokuje. Ačkoliv to není nic nového, my jsme o tom všichni dobře věděli. Máme eh, DG Devko, to má pět tisíc zaměstnanců a není schopné ošéfovat ani to základní při plnění politiky, jinými slovy, čeho těmi krásnými penězi vlastně dosahujeme. A to mě šokuje. Takže má otázka na vás. Jak daleko jsme eh, v oblasti toho reportingu ve smyslu výkonnosti? Ta, ta zpráva je kritická, to je bez pochyb tak, ale zajímalo by mě, jak jsme daleko. A pak tady otázka, máte dojem, že víme, kam se chceme dostat? A pak ještě otázka na generální ředitelství komise, e, e, pak nám slovo paní Kaminára, Principal advisor, advisor, Head of Task Force Knowledge and Results. Můžete nám říci, co tato akční skupina dělá, jakou roli hraje v rámci generálního ředitelství? Já totiž nemám pocit, že by to bylo oblíbené cvičení se eh, zabývat tímto tématem. Konec konců my jsme viděli vaše zprávy eh, o tom, v jaké základní fázi jsou naše znalosti o tom, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. Já mám pocit, že eh, se spousta hodnocení provádí s již už penzionovanými zaměstnanci komise, a já se chci zeptat, kdo toto hodnocení provádí, kolik peněz za to utrácíte. Já mám eh, trošku pocit, že se tady vydávají peníze, aby staří kamarádi měli nějaký hezký úkol, aby si mohli lítat po světě v soukromými letadly, což je hrozně hezké. Oni to dělají často na dace, že jo, a podobné věci. Ale takže otázka, jak evaluujete, jaká data, jaká zlepšení, na základě jakých dat zpracováváte a zejména, jaké modely zpracování dat vůbec máte a kdy, tím se připojí k panu Šmitovi, od vás dostaneme slovo. Paní Kaminara má slovo. Thank you very much. Děkuji. Dovolte mi říci na úvod, že velice vítáme tuto zprávu a oceňujeme ty body, které Eh, zpráva zdůrazňuje z pohledu rizik. My jsme si také byli vědomi těch rizik, kterým čelíme a už jsme začali také některé z nich řešit. Ono se to vyskytlo v několika otázkách, tak bych chtěla říci, že rámcová zpráva o výsledcích byla publikovaná v březnu 2015 a nyní tedy v nadcházejícím příští měsíc v podstatě v květnu bychom měli vypracovat první zprávu o rozvojové pomoci, což bude veliký krok ku předu při zajišťování detailních dat, výsledků e, těch rozvojových projektů v rozvojových zemích. To by byla vlastně první taková zpráva. A a e, počínaje letošním rokem budeme takovou zprávu vypracovávat každý rok. Komise přijala soubor e, nových e, víceletých programových dokumentů do roku, do roku 2020. Některé ty odkazy tam o, se odkazují na programy z předchozího programového období. Mezitím tedy některé problémy se vyřešily a na některých eh, ještě pracujeme. Co se týče kvality data informačních systémů, to několik řečníků tady zdůraznilo. My si uvědomujeme, že informační systémy eh, bychom mohli hodně zlepšit, že to potřebují a DEVCO spolu s DGNIR a FPI pracují teď na novém systému OPSIS, operační systém, který by sledoval nejenom finanční data, ale také by nám umožnil vypracovat e, takovouto zprávu daleko detailněji a snáze. Nicméně to je, to je mm, projekt, který jsme už zahájili a měl by přinést tedy velké, velký pokrok a řeší se to v rámci e, pracovní skupiny mm, vědomostí a výsledků. Další body. Zmíním se tedy o některých z nich. My e, působíme ve více než stovce zemí a v rámci tohoto působení spolupracujeme třeba s některou členskou zemí nebo s nějakým jiným zahraničním dá, mezinárodním dárcem. Snažíme se samozřejmě harmonizovat eh, tu práci, zvlášť spolu s členskými státy. Eh, snažíme se harmonizovat způsob eh, vypracovávání těch projektů a způsob jaksi vykazování jejich výsledků. Když spolupracujeme s jinými subjekty, je to dlouhodobější proces, a snažíme se maximálně využít eh, a napracovat ty systémy partnerské země. Ovšem něk, v některých zemích eh, systémy třeba výkaznictví v, v třetí zemi nejsou nebo jsou nedostatečné, takže tam potom je široké spektrum eh, kapacit, kde na, od jednoho extrému, kde prakticky výkaznictví ne, není, až po spolupráci Eh, se eh, zeměmi, které mají ten systém daleko vypracovanější a tak dále. U eh, některých specifických bodů, které tady zazněly, byla tam otázka hodnocení, evaluace, Takže já bych využila této příležitosti, abych eh, řekla, co dělá pracovní skupina pro eh, vědomosti a výsledky. Vznikla v listopadu loňského roku a má se věnovat otázek, otázkám právě mm, těchto věcí. A jedna se, ta jednotka věnuje výsledkům. A eh, Zprávy o výsledcích tedy jsou také vypracovávány a, e, a e, věnují, další zprávy se e, věnují zprávě vědomostí informací a informačních systémů, takže DEVKO potom díky tomu může být daleko inovativnější. V rámci pracovní skupiny, v rámci té task force, je jednotka, která se zabývá zprávou o výsledcích, a, a důležitá je především především ta, která se věnuje zprávě vědomostí a informací. To se týká například školení eh, pracovníků u rozvojových eh, projektů, ale také třeba eh, jak zapracovat výsledky z té výsledkové zprávy a v tom dalším procesu při přípravě dalších projektů. Takže to je zhruba úkol toho task force a e, dále integrovaných hodnocení. Každý rok děláme 10 až 15 strategických hodnocení. Ta jsou buď průřezová, automatická prakticky ve všech e, členských zemích, třeba hodnocení e, projektů v oblasti infrastruktury, Eh, takže to, je, to jde napříč všemi projekty infrastruktury nebo geografická hodnocení, to znamená třeba všechno, co se dělá v konkrétní zemi. A současně delegace dělají systematické evaluace eh, jednotlivých specifických projektů. Ale děláme i ty mega evaluace napříč geografickou zónou, abychom eh, se poučili právě z těch projektů v širším měřítku. Co se týče daňových rájů, a jestli eh, je riziko zneužití našich eh, prostředků. Normálně ty systémy neumožňují eh, odvádění prostředků do daňových rájů, takže to by neměl pro nás být problém. Takže já myslím, že tím bych skončila a pokud budou nějaké otázky, tak je ráda zodpovím a vrátím se k tomu. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že ta témata zpracování informací budeme muset zpracovat ještě v, šíření, eh, v, šíři, v širším kontextu. Děkuji teďko a pan Pinkston má slovo. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také za velice pozitivní komentáře. Von eh, Herrn Teurer. K otázce pana Teurera. Máme nějaké eh, poznatky? Nemáme. Ale ten problém by samozřejmě mohl existovat. Já myslím, že jste mm, zdůraznil velice důležitou věc. Parlament by měl vědět, že složitější nástroje se tady používají a velmi často pro věci, s dobrým úmyslem. Ale čím jsou systémy složitější, tím větší, vyšší je riziko, že jednou to bouchne. Jako třeba minulý týden došlo ke kolapsu v několika bankách, eh, i eh, třeba kde eh, zpravovali prostředky veřejného sektoru, kde to bylo prostě 15, 15 pater níž, než je správní rada, teda ten kolaps. Takže v odstavcích 76 a 77, pokud komise používá konkrétní nástroj, Eh, tak o tom je potřeba nejprve eh, udělat analýzu, promyslet to dřív, než se ten nástroj využije, bez ohledu na to, jak, jak lákavě ten nástroj vypadá. Takže to je v odstavcích 76 a 77. Podle našeho názoru tato eh, předběžná analýza dřív, než se potom nástroji skočí, a to se týká celé řady specifických zpráv, není dostatečná, neprovádí se dostatečně. To je můj názor, náš názor. Chce to podrobnější analýzu, pokud se chceme vyhnout takovým jaksi kalamitám, jako jsou Panama Papers a podobně. Jestliže se používá nástroj v rámci jaksi z prostředky Eh, Evropské komise a evropských daňových poplatníků, tak je opravdu potřeba to nejprve pečlivě analyzovat. Děkuji také paní Schmidt a paní předsedkyni, paní Gresle za pozitivní komentáře. Jak jsme daleko? Já bych řekl nic nového pod sluncem. Já jsem si to zkontroloval v dokumentech a když se do toho podíváte, právní a regulační prostředí, takže je tady, cituji to, myslím, odstavec 19, Smlouva o fungování Evropské unie zajišťuje, cituji, že článek 318, že komise předloží Evropskému parlamentu a radě evaluační zprávu na základě výsledků, kterých bylo dosaženo. Je to ve smlouvě. Tam je to jasné. A současně k vaší otázce, paní Gressel, já si myslím, že pracovní dokument komise má e, takový vliv e, takového motoru urychlovače, kdy se tomu věnuje více pozornosti, ale doufám, že za rok, za dva komise bude moci předložit konkrétní a specifické výsledky, tak jak také žádal zpravodaj. Takže tolik z mé strany. A děkuji také paní Schmidt za vaše pozitivní komentáře. Děkuji. Chce se paní Kaminára k tomu ještě vyjádřit? Prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Jenom eh, několik eh, vysvětlení věci. Pod potřeby analýzy, než spustíme projekt. To je součást běžného postupu a v loňském roce jsme vydali specifické pokyny, které prosazují tuto potřebu a zajišťují, že se tak stane naprosto systematicky. A ještě k vysvětlení všechny naše hodnotící zprávy. Jsou veřejnými dokumenty po jejich ukončení takže jsou umístěny naše internetové stránky a každý, kdo má zájem, včetně poslanců, se na ně může podívat. Domnívám se, že některé obavy týkající se vykaznictví o výsledcích je řešeno v té první zprávě, kterou budeme záhy vydávat a kde bude dostatek informací, abychom dále rozšířili tu diskusi o tom, jakým způsobem seznamujeme z výsledky a jak specifické cíle jsou dosahovány. Takže se těšíme na další rozpravu, až tato eh, zpráva bude zveřejna na dalším zasedání. Na závěr pan zpravodaj už nechce slovo, tím pádem jsme na konci této, tohoto bodu, této rozpravy. Děkuji všem za příspěvky do diskuse. Dostáváme se k dalšímu bodu. Zvláštní zpráva 4 2016 Evropského účetního dvora Evropský inovační technologický institut EIT. E, o něj jsme se hodně zabývali v, rozp- v rozpočtovém kontrolním výboru. E, příslušný e, člen účetního dvora je pan Brenningmeier a za nás Denis de Jong. Pan Brenningmeier má slovo. Danke, Frau Vorsitzende, dear Chair, honorable members of... Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru KON, dámy a pánové, velmi rád zde předkládám zvláštní zprávu Evropského účetního dvora o Evropském inovačním a technologickém institutu v Budapešti a poukážu na některé hlavní body naší zvláštní zprávy. Inovace jsou cílem této agentury, která vznikla v roce 2008, takže od roku 2008 až do roku 2016 mohla agentura prokázat, jaké jsou dopady jejich snahy o inovace. Z tohoto důvodu, z důvodu inovací, EIT schromožďuje výzkum a podnikání, vzdělání, vzdělávací instituce, malé a střední podniky a podobně. A činí tak ve vědomostních střediscích KICS. Tato vědomostní střediska pro energetiku, pro klima, pro digitální inovace. A náš názor je, že poměr tedy vědomostních středisek, je správný. Ta, ten odůvodnění je správné, tedy spojit takto jednotlivé prvky, které jsou nezbytné pro inovace. Během našeho auditu jsme navštívili několik těchto středisek a náš dojem byl, když jsme hovořili s pracovníky středisek KIC, bylo, že je, panuje velké nadšení v těchto vědomostních střediscích a také dochází k pozoruhodným inovacím a dochází k přenosu z výzkumných e, institucí do podniku. Takže význam tedy spojení těchto tří stran a Evropského institutu pro inovace a technologie je dobrou iniciativou ale také jsme hovořili s dvěma finančními řediteli z, z těchto vědomostních třísek a ti nám sdělili, že každý rok musíme vypracovat tisíc stránek žádostí o granty. Každoročně tisíc stránek. A máme pouze malou jistotu pro další rok. Byrokratická administrativní zátěž je značná a EIT vše kontroluje velmi pozorně. A otázka je, zda se dostatečně zajímají o to, co ve skutečnosti vědomostní střediska dělají. Není to vlastně jenom byrokracie místo skutečných inovací. Zaznamenali jsme, že nadnárodní společnost má vážné výhrady, než vstoupí do takového programu. A vyvstala tedy otázka, zda je přístup EIT eh, e a zda je prostor pro činnost těch vědomostních členicek eh, účelný a vhodný pro dosažení svých cílů. Evropský institut pro inovace a technologie je zatěžován složitým operačním rámcem a vážnými problémy při řízení. A naše doporučení pokud jde o právní základ EIT, mělo by dojít k revizi toho zakladajícího modelu. EIT by měl poskytovat dohody o grantech eh, vědomostním střediskům nad rámec kalendářního roku a měl by uzavírat dříve tyto dohody o grantech, než začnou jednotlivé programy. A to by pomohlo eh, vědomostním střediskům a dalo by jim to větší jistotu. EIT by se mělo soustředit také na dopad e, realizace a EIT potřebuje větší samostatnost a měli by více využívat e, flexibilitu, kterou nabízí Horizont 2020. Pravidla by měla být uspůsobenější a měla by být v souladu s potřebou vědomostních středisek. A v neposlední řadě EIT by měl vyřešit své personální problémy, nemají dostatek pracovníků a také by měli eh, rozvinout analýzu, která se opírá o skutečné dopady. EIT již během auditu podnikl několik kroků správným směrem, ale to nestačí. Komise a EIT přijali všechna doporučení. To je velmi důležité, my to vítáme. A v neposlední řadě eh, komisařka Navračič, a to je velmi pozitivní, eh, vytvořila panel poradců o reformě EIT a budoucích perspektivách a o zjištěních Evropského účetního dvora. To je tedy můj úvod ke zprávě a rád zodpovím eh, dotazy, které se objeví. Děkuji mnohokrát. Pan zpravodaj má slovo, prosím. Děkuji. Děkuji panu Brenningmajerovi za vynikající zprávu a za úvod. Chtěl bych eh, trošku poodstoupit a říci, že EIT je součástí širšího systému nástrojů Evropské unie pro podporu inovací v Evropské unii. A viděl jsem tiskovou zprávu z vědecké obce, kde jsou stížnosti na nedostatku racionalizace v této oblasti. Měli bychom mít jasno, čeho chceme dosáhnout, protože paralelně běží přeč mnoho věcí. A reakce na tuto zvláštní zprávu a ta také v souvislosti s absolutorem na příští rok, to je věc, kterou by výbor KONT měl řešit přednostně, jak je celý sektor organizován a jak ty jednotlivé nástroje, které máme, mohou být eh, racionálně využívány. A druhý obecný komentář je, a to je obtížný bod pro EIT k řešení. Myslím si, že ve zvláštní zprávě účetního dvora je základní výzkum přeskočen poměrně tedy rychle a z čisté zvědavosti, když se zabýváme základním výzkumem, tak eh, to může znamenat, že se budeme zabývat například eh, léčivy pro rozvojové země, kde není dostatek prostředků pro nákup léčiv. A otázka tedy léčiv, která budou cenově výhodná, a otázka příslušného výzkumu je také ohrožena, protože se dělá tolik věcí v aplikovaném výzkumu. Aplikovaný výzkum vlastně převažuje. A když se podíváme na diskusi o bezpečnosti potravin a o lékové agentuře, tak agentury si pravidelně stěžují, že nemohou nalézt příslušné vědce, kteří by nikdy nepracovali pro potravinářský či farmaceutický průmysl, protože stále více univerzit se dostává do závislosti z hlediska financování na soukromém sektoru. Takže se domnívám, a, a tu obecnou analýzu zapracuji do pracovního dokumentu, je pozitivní mít vazbu na trh, ale neměli bychom zanedbávat eh, základní výzkum. Takže se v souvislosti s EIT musíme zaměřit na výsledky vědeckého výzkumu a pokud vědci mají pocit, že toto jsou vědomosti, které mohou být eh, rychle uplatněny a které se vtělí v produkt, který bude uveden na trh a vydělá peníze, tak na to by se EIT měl soustředovat. Druhá věc, to by mělo být také kritérium pro EIT, když je nutné, aby Evropská unie podporovala podniky, aby toho dosahovali, aby dosahovali tohoto účinku promítnout výsledky vědy do vyráběného produktu konkrétní společnosti, která bude, který bude generovat zisk, za prvé je třeba dát lidi dohromady. A to je systém, který má EIT v podobě těch vědomostních třejce KIC, kdy se lidé tedy skutečně dávají dohromady. Jak bude financování pokračovat? Pokud máte pocit, že společnost vytvořila vztah s vědeckým střediskem, tak už to běží. Ale pokud je potřeba státní podpory, pokud to financování bude trvat dlouho, takže musíme stanovit určitou mez. V, jiném, v opačném případě se to stává formou státní podpory. A pokud je o doporučení, ta, když ta doporučení jsou pozitivní, abych je rád podpořil, je velmi zvláštní že ten systém vznikl tam, kde kromě základních činností v nemocných středisek existují i doplňkové aktivity, které jsou dost eh, špatně definovány. A některé doplňkové aktivity již existují. A když se podíváte na výsledky eh, vědomostních středisek, a když začneme doplňovat k tomu výsledky z minulosti, než vlastně vědomostní střediska vznikla, tak to je trošku bizarní postup. Já se s tím budu vyrovnávat ve své zprávě a myslím si, že revize právního základu pro EIT je naléhavě nutná. A chci také jasně říci, že podporuje doporučení a bude to znamenat méně byrokracie a lepší výsledky. A to je věc, která je pro náš výbor stálým zájmem. Takže pracovní dokument připravím v následujících týdnech a určitě eh, budu podporovat doporučení účetního dvora. Děkuji. Eh, my počkáme na ten pracovní dokument. Doufejme, že to nebude stávat pravidlem. Pan Von má slovo. Děkuji, chci poděkovat zpravodaji a zejména určitým odboru za jejich zprávu. Jak, jako zpravodaj pro agentury v letošním roce jsem navštívil EIT v Budapešti a e, taky jsem navštívil jednu z těch střejsek KIK a novátorská práce a inovace na mě udělaly velký dojem. A to mám na paměti. Myslím, že odvádíte dobrou práci. Eh, samozřejmě některé problémy se objevují. Když jsem navštívil EIT, tak to byly zejména problémy zachovávání, uchování pracovníků, velké fluktuace pracovníků. A myslím, že k tomu tam došlo k pokroku a byli jsme potěšeni, když účetní dvůr jim, eh, jim udělil tady stanovisko bez výhrad. A u EIT se mi líbí, že přijímají také všechna doporučení, takže to ukazuje, že jsou připraveni činit pokrok i v té oblasti vědomostních středisek. Máte pravdu ve své zprávě, když zdůrazňujete některé další problémy, a zejména model financování na základě grantů pro vědomostní střediská je obtížný systém a cílem by mělo být dosáhnout udržitelnosti pro vědomostní střediska. Já vím, že to je ambice EIT eh, e a vědomostních středisek do budoucnosti, aby byly zcela tedy eh, udržitelná. A komise sama bude revidovat tuto situaci a bylo by možná, aby stálo za to se zeptat komise, zda mají už určité náměty, jak budou provádět tu revizi. A pokud je určitě dvůr, já bych se zeptal, zda odvedli práci, na tom, jak eh, řešit jednotlivé modely financování, protože u agentur existuje celá řada modelů financování. A mě by zajímalo, zda už jste se tím zabývali a zda jste zjistili, co je nejlepší model financování. A možná by stálo za to se pustit do těch modelů financování a poskytli nám určité eh, náměty, jak nejlépe financovat tyto agentury a potom bychom to mohli předat i těm agenturám, by se tě mohli zabývat a mohli to řešit. Kolegáli. Děkuji. Nejdříve chci poděkovat zpravodaji a účetnímu dvoru za zprávu. Cíl zprávy je v první řadě odpověď na otázku, zda EIT je efektivním nástrojem pro inovace v Evropské unii. A měli bychom eh, zmínit, že v posledních desetiletích Evropa zaostává v inovacích nejen oproti Severní Americe, ale také oproti Asii. A můžeme dokonce říci, že Evropská unie nemá kulturu inovace, což by umožnilo promítnout výsledky vědy do, vysok, do produktu s vysokou přidanou hodnotou. Hlavní eh, cíl EIT je zlepšit vazbu mezi vědou, vzděláním a podnikáním a takto vlastně poskytnout impuls pro inovace v Evropské unii. Institut má značné finanční zdroje na období 2014 a 2016 prostředky nejsou přímo čerpány pro financování projektů, ale jsou zpřístupňovány pro těch pět vědomostních středisek. Hlavní závěr ve zprávě účetního dvora je, že složitý rámec a složité řízení snižují efektivitu a vyskytují se problémy s financováním. A vztah mezi EIT a vědomostních středisek, finanční udržitelnost a hodnocení dosažených výsledků. Já bych chtěl upozornit na to, že financování se soustředuje do několik států na mapě EU existují bílá místa, bílé oblasti, kde žádná aktivita tohoto typu neprobíhá. Takže právě v tomto světle bych chtěl říci, že doporučení účetního dvora jsou rozumná, přiměřená a mohou být využita, aby se zlepšila efektivita EIT. EIT sehrává významnou roli v rámci strategie 2020, abychom podpořili inteligentní a inkluzivní růst. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jako další na seznamu je kolega Sarváma. Thank you, chair. Děkuji, pane předsed, paní předsedkyně. Já zastupuji našeho stínového, má jiné povinnosti. Stínový zpravodaj vítá zvláštní zprávu zveřejněnou účetním dvorem o EIT. Souhlasí s komentáři účetního dvora a podporuje doporučení. Chtěl bych zdůraznit, že ambice při vytváření EIT je silná a oblast inovací je klíčovou oblastí pro pozitivní vývoj evropského trhu v oblasti podnikání, vědy a vzdělávání. Avšak eh, evidentně existují slabiny a institut potřebuje sám sebe inovovat, pokud jde o svůj rámec a provozní postupy. Stínový zpravodaj měl možnost navštívit sídlo institutu v Budapešti a seznámit se s jeho prací a aktivitami. A na základě toho bych chtěl poznamenat, že institut má přes slabiny zdůrazněné ve zprávě přidanou hodnotu pro evropskou ekonomiku a evropský trh, které nemůžeme přehlídnout. A při vyhodcení výkonu EIT musíme vzít v úvahu také několik vnějších faktorů, které mají dopad na jeho úspěšnost. Za prvé, nedostatek strategické vize v oblasti inovací ze strany Evropské komise a členských států, což ovlivňuje efektivitu práce agentury. Za druhé, umístění institutu a rostoucí dopad na vysokou fluktuaci pracovníků a dlouhou dobu dlouhodobu vytváření strategi- komunikační strategie a sítě institutu. Což by bylo méně proble- problematické, kdyby institut byl v jiné zemi, která se více orientuje na inovace, jako jsou největší e, příjemci této pomoci. E, a to by změnilo i strategii. Stínový zpravodaj zdůrazňuje podstatný pokrok, který dosáhl institut od roku 2014 a pozitivní kroky, které byly podniknuty pod novým vedením a má důvěru, že institut ještě zlepší svou práci v následujících letech. Konečně stínový zpravodaj by rád podotknul, že instituce má v první řadě soustředovat na racionalizaci a zjednodušení administrativního rámce, pokud jde o financování a monitoring a má zajistit maximální transparentnost při výběrových procesech. A to by měl by se soustředovat na života schopnost projektů, ke kterým přispívá. A měl by také podporovat eh, větší zapojení malých a středních podniků. Děkuji. Děkuji, já jsem se také přihlásila na seznam řečníků a mám jednu otázku. Jak vypadá spolupráce mezi DG EJAK, eh, které odhaduji za příslušné v komisi pro toto téma, s generálním ředitelstvím pro výzkum a inovace, které eh, má být tady vedoucí. Odvolávám se přitom na poznámku účetního dvora, který neschledává příliš aktivní účast generálního ředitelství pro eh, výzkum a inovace. To jsou otázky na pana Krauliho z DG EAC. Prosím. Thank you, chair. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechny komentáře a prezentaci. Chci potvrdit eh, to, co je snad jasné ze zprávy, že komise a EIT, EIT tu není zastoupeno. A myslím, že mohu také mluvit jejich jménem, aspoň této věci. EIT a komise plně přijímají závěry a doporučení e, z auditu, to je zásadní bod. My jsme dlouho jednali s auditory během přípravy auditu a jsou tam některé odlišné drobné názory, ale co se týče základních zjištění že EIT musí zjednodušit byrokratické postupy, že se musí soustředit na výsledky a ne na procesy. To vše jsou věci plně přijímané a doporučení účetního dvora, včetně doporučení provést změnu právního základu EIT, to vše je plně přijímáno. Takže existuje určitá míra schody s auditory v těchto věcech. Pokud jde o body zmíněné poslanci, pan de Jong uvedl důležitý rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem. Pokud použijeme tato kritéria, tak EIT eh, e se kloní na stranu základního výzkumu, ale důležité je třeba říci, že také IT se vyrovnává se společenskými změnami a vědomostní třídecka jsou postavená na velkých společenských změnách. To se týká zejména klimatu a životního prostředí a, a IT tedy provádí základní výzkum, ale ten nevede vždy k tržním řešením. Takže například v oblasti zdravotnictví některé otázky, které jste zmínil, související s efektivitou léčiv a nákladovosti u léčiv. To bude na programu EIT středisek KIK. A oblasti, na které se budou soustředovat ve výzkumu, nepovedou nutně k výsledkům, které budou mít tržní řešení. To je jasné odlišení, které musíme mít na paměti, když se zabýváme EIT. Je to výzkum, který je blízko trhu, ale ne jenom a ne úplně. Další věc, kterou je, je třeba poznamenat, to zmínil pan Von, udržitelnost práce, která probíhá v EIT. A to je důležitá věc a to je věc, kde auditoři také eh, se tedy, které se také vyjádřili. Je to velmi obtížné a to je bod, kde jsme opět vedli dlouhé diskuse a tady nejsme v rozporu, ale eh, v, do, v minulých letech je třeba přijmout, že první generace vědomostních středisek se na to dostatečně nesoustředila v prvních letech své existence. A nyní je to bod, který byl pevně zasazen do programu EIT a vědomostních středisek. Takže každé středisko má uvést strategii udržitelnosti ve svém programu. A tím se vracíme k otázce, kterou položil pan de Jong. Co je vlastně, jak určujeme a zdá vůbec bychom měli vlastně nalévat další prostředky do takového podniku, jako je EIT a jak, jakým jsou vědomostní cenické. Tedy odpověď pro pana Vona je, že tyto otázky jsou na pořadu dne v EIT mnohem více než v minulosti, když, i když probíhal ten eh, audit. A je to určitě otázka, kde by bylo možné také tyto věci více ovlivnit. A myslím, že musíme souhlasit s tím, že to zůstává otevřené. Zda EIT dosáhne udržitelnosti tak, jak bylo e, plánováno v původním e, mandátu pro financování EIT. E, pane Vone, vy jste se také ptal na to, co konkrétně máme na mysli, když uvažujeme o změně právního základu. My budeme reagovat na ty body, které zmínili auditoři a některé aspekty Eh, systému financování EIT eh, eh, se opírají o finanční nařízení pro EIT a tady je požadavek, aby příspěvek komise nebyl vyšší než 25 a byl vyvážen i dalším financováním. Tak, jak auditoři uvedli ve zprávě, to je ustanovení, které vyvolalo potřebu takzvaného kreativního účetnictví a to je účetnictví, které z toho vychází, vlastně neodráží realitu. A doporučení je, aby se to změnilo. A než to změníme, tak musíme nalézt správné postupy, které by odrazily pákový efekt. A představa eh, financování EU z EU bylo, že to financování by mělo být pákou a mělo by být pákou pro financování z jiných zdrojů. Takže musíme nalézt lepší způsob, jak toto zohlednit a to bude jádrem veškerých legislativních změn. Kromě toho EIT a komise již začaly úvahy o dalších aspektech nařízení o EIT, kterým je třeba se také zabývat. A tady bych asi uvedl, a komise na to reagovala, na tento závěr ze zprávy. Zmíním formální otázku. Existuje tedy hodnocení v polovině období a budeme na to očekávat. A chci říct si jasně, že to nikterak není podmínkou pro přijetí doporučení auditorů. Budeme tedy reagovat na doporučení auditorů revizí právního základu EIT. Učiníme tak po dokončení hodnocení v polovině období a evaluaci EIT v rámci tohoto hodnocení. A chci říci, že předstoupíme před váš výbor a všechny zúčastněné strany budeme informovat o podrobnostech a harmonogramu. Paní předsedkyně, chtěl bych se také zmínit o tom, co jste řekla a co bylo ve zprávě auditoru, co se týče eh, tedy dohledu, dohledu ze strany komise. Odkud tento dohled přichází? Je to tedy v DGR, odkud přecházím. A vedli jsme velmi milá jednání jak s auditory, ale také eh, jinde a když se podíváme na počátky EIT, původní myšlenka EIT byla v roce 2005 do vzniku v roce 2008, bylo, že EIT vlastně odráží tu starou myšlenku Massachusetts Institute of Technology, vzdělávací zařízení. A původní eh, rozhodnutí a původní důvody byly vytvořit vzdělávací zařízení. A, a komis, komise a komisař pro vzdělávání a kulturu dostal tento úkol. A určitě docházelo k úvahám a ke spochybňování, zda to tak má být a zda ta odpovědnost by měla být právě v této oblasti. A mohu snad říci, a auditoři když eh, hovoří se zúčastněnými stranami, že by to, to, že by to mohlo mít lepší sídlo jinde a z hlediska toho sídla eh, je třeba vytvořit lepší vazby mezi EIT a ne pouze DG e ale i dalšími složkami komise. To je jedna věc, kde možná se trošku lišíme v, a kde máme jiný názor, než je uvedeno ve zjištěních. Pro našeho názoru a je tu jistá míra integrace, eh, pokud jde o postup mezi komisí a řešením problému kom, eh, ze strany komise, pokud jde o EIT. A eh, Budapeš jedná tedy s DGR v Bruselu a potřebuje také vstoupit do kontaktu s dalšími složkami komise, takže DG EARC se stává takovým eh, prostředníkem pro další složky komise. A odděleně od, od toho střediska KIX, vědomostní střediska v jednotlivých fázích svého fungování, ať už je to DG klima, pokud jde o klimatickou, DG digital, pokud jde o práci v oblasti informačních technologií a Nový, nové vědomostní středisko pro zdraví také má vazby s příslušnými složkami komise a jsou skutečně zapracovány do jednotlivých politických oblastí komise. A někdy půjdou přes nás, přes DG EARC a jindy ne, mají své přímé vazby na politické e, oblasti působení komise v rámci svého mandátu. A EIT poukáže na to jako reakce, že klimatické vědomostní středisko bylo hluboce angažováno ve spolupráci e, s DG Klima, pokud jde o přípravu konference COP21 v Paříži. A tam to nešlo přes DG EARC. My nemusíme být do toho zapojeni, my do toho nemusíme vstupovat, nemusíme překážet a blokovat eh, nezbytné diskuse okolo výměny názoru o klimatu, které musí proběhnout, pokud vědomostní střediska mají sehrávat svou roli eh, v, při tvorbě politiky komise. Takže moje celková reakce na tento bod, který eh, byl zmíněn auditoria, který vy jste rozpracovala, paní předsedkyně, pokud je o integraci EIT do celkového do, oblasti tvorby politiky z Bruselu. My bereme na vědomí to doporučení, bereme na vědomí komentáře, které jsou zatím a e, zúčastněné subjekty sdělili auditorům, že to je slabina a my se budeme snažit zlepšit tedy tu míru zprostředkování a integrace z naší strany a tu, také do, tu míru, kdy vlastně budou schopni EIT a jednotlivá vědomostnická přispět k tvorbě politiky v Bruselu. Pan Brinkmeier odkázal na skupinu na vysoké úrovni, která vznikla eh, komisařem Navračičem a snad bych se k tomu vyjádřit. To je skupina na vysoké úrovni pěti odborníků, kteří byli tedy angažováni komisařem Navračičem s krátkým mandátem, jinými slovy, začnou pra- začne pracovat minulý měsíc a mají předložit zprávu komisaři Navračičovi na podzim a zaměří se na podporu eh, správní rady EIT, aby definovali strategickou budoucnost EIT. A prozatím ta skupina připravila návrh, viděla zpráv, návrh zprávy auditoru a také vidí ty základní strategické otázky a nezabývají se tak tě, těmi drobnými operativními záležitostmi. A skupina se bude zabývat strategickou budoucností EIT v kontextu, který byl naznačen panem de Jongem v úvodním vystoupení, kde hovořil o potřebě eh, lepší eh, racionalizace a celkového rámce práce EIT ve všech programech, zejména v kontextu Horizontu 2020, abychom podpořili i 20. To je skutečně kontext jejich práce. Budou se zabývat výkonností a výsledky práce EIT a předloží doporučení. A to je tedy skupina, která se zodpovídá komisaři Navračičovi a správní radě EIT. A pokud bude zájem ze strany vašeho výboru, paní předsedkyně, se setkat s nimi, tak to je určitě věc, která může být eh, zorganizována. A pokud jsem na něco zapomněl, tak mě omluvte, ale můžete se vrátit eh, se svým dotazem ke mně. Děkuji, pane Brenningmajere. Eh, ještě na závěr máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já stručně zareaguji. Bylo to, myslím, velice hodnotná eh, úvaha eh, o EIT v souvislosti s KIX. Pan De Jong eh, zmínil významnou věc a to je rozdíl na straně eh, jedné s výzkumem a podporou výzkumu a na straně druhé podporování inovací v Evropě, protože to je cíl KIXu. Takže můžeme zjednodušeně říci, že svět se točí a bude točit a EIT bude pomáhat v tom točení, ale aby se točil udržitelně, to znamená, aby EIT eh, e zajišťovalo udržitelnou podporu a nevyžadovalo další pomoc z Evropské unie. To je právě užitečné. A tady taky zazněla významná otázka a to je eh, efektivní využití financování různých modelů modelů financování agentur a oznámení, že e, účetní dvůr bude věnovat pozornost těmto různým systémům v souvislosti s EIT. My jsme pro financování e, na Eh, společných projektech a pro víceleté financování s určitými mezníky, ale na druhou stranu v porovnání s dalšími agenturami nemůžeme zase o tolik více. Eh, takže porovnání mezi třeba grantovým řízením granty a, a eh, řejmými zakázkami, to by mohlo být zajímavé. Paní Kresle, vy jste zmínila důležitou věc a to je spolupráce mezi EJAC a RTD a otázka zní, e, co přinese nová inovační rada. Komise řekla, že tu je spolupráce mezi EJAC a RTD. Já musím připustit, že z vnější perspektivy to není příliš známo, e, že v rámci komise je tu tato spolupráce a chtělo by to také to, eh, jak si, aby to bylo viditelné na venek. Tato spolupráce mm, bude eh, konkrétnější a a jinak eh, inovační rada byla ohlášena DG R&D a, takže já si myslím, že mm, by to ještě chtělo nějaké upřesnění ze strany komise. Jenom stručně na závěr. Komise zmínila e, skupinu na vysoké úrovni a já si myslím, že to je zdroj inspirace do budoucna a rád bych zopakoval, že požadavky e, pálkového efektu EIT eh, jsou nedostatečně publiko, publikované a eh, mě v některých případech eh, skutečně ta udržitelnost se jeví jako slibná. EIT má potenciál stát se základem inovativního institutu tak, jak to bylo původně zamýšleno a více než slova, že se dočkáme skutku. Děkuji, paní předsedkyně. Denis de Jong, náš zpravodaj, má slovo. Já budu velmi stručný. Myslím, že to byla cena diskuse a některé věci jste zmínila vy a některé kolega Form které můžeme do pracovního dokumentu zapracovat, ale obecně si myslím, že je tu široký konsenzus eh, co do schválení potřeby eh, eh, JNT a, a plánů na inovace, které zatím nejsou hotové. Děkuji. Tím jsme ukončili tento bod pořadu jednání a jdeme dál. Další bod pořadu jednání číslo 8. Zvláštní zpráva 10 2016, která byla představena teprve včera, na téma je třeba lépe zajistit účinné provádění postupu při nadměrném schodku. Jde o měnovou unii, reformy v rámci Tupeku a Sixpeku, velice zajímavá zpráva. E, zodpovědný člen účetního dvora je pan Cvikl a za nás je to pan Brian Hayes. Pan e, Cvikl dostává slovo, prosím. Uh, Paní předsedkyně, vážení zpravodaji, dámy a pánové, kolegové od účetního dvora, děkuji eh, vám eh, za eh, tuto příležitost pohovořit o dokumentu, který byl publikovaný teprve včera. Já bych vás chtěl seznámit s naší prací a našimi doporučeními. V této zprávě, která se jmenuje že třeba lépe zajistit účinné provádění postupu při nadměrném schodku, zjišťujeme, že Evropská komise není dostatečně přísná při implementaci postupu při nadměrném schodku a e, protože je potřeba všem e, udržet veřejné finance v pořádku. Kromě toho komise nejde dost daleko v oblasti e, strukturální reformy, soustředuje se pouze na právní a formální aspekty spíš než na jejich dopady. A za třetí, komise zjevně zlepšuje své postupy a my Ovšem zjišťujeme, že není dostatečně efektivní při zajišťování e, spolehlivých dat z členských států a nepostupuje konzistentně. Během naší práce jsme analyzovali proces validace statistických dat poskytovaných členskými státy a proces přípravy rozhodnutí EDP a e, dohled komise, čili Eh, my jsme se nevěnovali konkrétním eh, Prahům, eh, protože to není náš mandát. My jsme se soustředili na to, do jaké míry komise aplikuje příslušnou politiku. V tomto kontextu jsme se nejprve podívali, zda tu máme správná zdravá data a zdravé analýzy ze strany DG Eurostat a, a analýzy realizované e, příslušným generálním ředitelstvím komise. A zjistili jsme, že Komise podrobně studuje kvalitu dat poskytovaných členskými státy v rámci e, e, pokynu a e, tyto potom kompiluje i, i prognózy e, a e, nicméně jsou nedostatky při analýze a zkoumání statistických dat. Analýza vychází z dat, která nejsou vždy kompletní a je nepřiměřená eh, eh, kontrola nad vlastními kontrolními systémy členských států. A klíčový aspekt systému hodnocení vyžaduje další upřesnění a větší transparentnost. Různé reformy zvýšily komplikovanost analytických procesů, takže je těžké eh, vytvořit eh, vazbu mezi analýzou a výsledky. Například, jestliže eh, je daňové opatření přijaté, tak se těžko odhaduje jeho doledobost a jeho kvantifikace. Přiměřenost také které, druhého tématu, které jsme analyzovali, je takové, že kvalita hodnocení dat není dostatečně transparentní a soustředují se spíše na e, státní deficit, ale nevěnují se otázce dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, především u vysoce zadlužených států. A zprávy z e, členských států by mohly být e, zlepšené. Monitorování a dohled ze strany komise je čím dál složitější, je nedostatečně transparentní a směřuje k nedostatečné hodnocení struktury e, výtajů. Všechny reformy, které byly přijaté, nástroje rozpočtové disciplíny EDP nedokázala jejich účinnost jako korektivního mechanismu i e, při zajišťování doporučených reform e, je nedostatečně prokázáno. Takže do budoucna bychom si přáli, aby komise zlepšila věrohodnost celého postupu a v tomto kontextu jsme učinili několik doporučení, která doufáme zlepší postup. Týká se obou DG, DG ACFIN i DG Eurostat a že dojde k posílení validace statistických dat, protože to je základ všeho. Eh, přejeme si vylepší transparentnost analýzy dát a lepší objektivitu rozhodování. Komise musí využít plně svou pravomoc a posílí spolupráci s členskými státy, především s národními daňovými radami, s národní radou a my budeme sledovat další audity a chcem, doufáme, že dojde k zlepšení dohledových mechanismů. Takže na závěr komise hraje klíčovou roli při zajišťování, eh, že existující deficit eh, bude mm, eh, jaksi pod kontrolou, ale je to nedostatečná a, eh, a aplikace pravidel není zcela konzistentní. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan zpravodaj. Prosím. Děkuji. Děkuji účetnímu dvoru za tuto konkrétní a kvalitní studii. Chápu, že to je poslední zpráva autora takže bych mu chtěl poděkovat za celých těch šest let. Je to důležité a účetní dvůr se tedy věnoval tím, jakým způsobem komise využívá vlastní zdroje, aby se zamýšlela nad efektivitou EDP. A musíme se na to tedy zaměřit, protože to je součást té nové konstrukce, kdy, pro kterou evropští občané hlasovali třeba v Irsku formou zvláštního referenda Eh, kdy jsou nová daňová pravidla v tom našem stávajícím prostředí. Čili je to suverénní vůle eh, lidu, abychom měli jednotná pravidla pro všechny, která mají platit napříč EU. A myslím si, že je správné říci, že tato konstrukce potřebuje ochranu, protože některé, eh, jestliže se stát dostane do příliš velkého dluhu, tak určitá skupina lidí a zpravidla jsou to nejchudší lidé, e, potřebují mít jistotu, že ta pravidla působí, protože to lidé, kteří trpí chudobou, potřebují právě podporu a pomoc. A e, takže státy, konkrétně třeba moje země, Eh, kde je velice obtížná situace v souvislosti s deficitem 11, 12, 30 Tam jsou obrovské, těžké výzvy a proto je moc důležité, aby ta konstrukce, kterou působíme, eh, vytváříme, fungovala. A já bych se chtěl zmínit o třech oblastech. Jednak je to integrita systému. Tato pravidla musí platit jak pro velké země, tak pro malé země bez ohledu na velikost členské země. Pravidla musí platit pro každého. A tak tomu v minulosti vždycky nebylo. Hlavně, jak se to projevilo v těch prvních projevech. Musí to být transparentní, musíme měřit stejné věci a musíme mít jistotu, že ta data jsou stejná napříč EU a že Eurostat a komise si věří, že ta data jsou stejná. Země, které procházejí nadměrným schodkem a země, které jsou pod třemi procenty, mohou požadovat jiná ekonomická měřítka pro zajištění růstu. A my musíme být dostatečně flexibilní, abychom dokázali produkovat měření, jak se, jak, ne, opatření na straně zdanění, růstu a tak dále, abychom ten růst vyprovokovali. A za třetí, co se týče dohody, je to klíčové. Musí členské státy se stotožňovat s tím, že to činí v zájmu zlepšení vlastního fiskální situace. Teď je důležité, naprosto klíčové je, aby ta pravidla byla jednotná a, a pevná, kdy, ne jako v minulosti, kdy velké státy si ehm, balíček stability aplikovali po svém, takže velké členské státy dnes nemohou ehm, jak si eh, z, toho vyklouznout stejně. Dále tři, providlo 3% a 60% eh, od nadměrného eh, schodku k ochrannému stavu, ehm, nová ekonomická opatření, Eh, pro zlepšení eh, výběru daní v dané zemi. A je třeba uznat podle mého názoru, a to je důležité, že my se tady snažíme o konvergenci. A tato konvergence není důležitá jen pro členské státy, pro jeden konkrétní třeba z nich. Ono je to důležité pro nás všechny, protože růst nerovnováhy na eh, třeba e, trhu nemovitostí v některých zemích, to vyvolává potíže pro všechny v dlouhodobém pohledu. Takže proto potřebujeme konvergenci a musíme odstranit nerovnováhu a chyby, které byly napáchány v posledních 15 letech. A také potřebujeme říci, že samozřejmě EDP není jenom o deficitu, ale my jsme v současné době zadlužený kontinent po eh, krizi z roku 2008 a my musíme postupně míru zadlužení omezit zatím je stále příliš vysoká a o tom já také v té zprávě hovořím. Některé poznámky se týkají třeba mojí vlastní země, ale to není žádná jaderná fyzika. Prostě řešit se to dá buď zvýšením daní, snížením výdajů, a nebo můžete zkusit vyvolat růst a čím větší budete mít růst, tím budete mít větší výběr daní a můžete omezit deficit různé země si prošly strašnými význavami, jako moje země a jiné země, a očekávají a potřebují pomoc z Evropské eh, komise, protože jedině cestou eh, růstu mohou zredukovat schodek. Takže já nechci hovořit příliš dlouho, ale řekl bych tedy, že vítám tuto zprávu, účetního dvora. Myslím, že je dobře, že ta zpráva vznikla a snaží se hodnotit, jakým způsobem komise využívá vlastní prostředky pro monitorování procesu. A za druhé potřebujeme větší transparentnost a schodu na datech, která jsou poskytována a v hodnocení státy. Ale v jedné věci možná s účetním dvorem nesouhlasím, je potřeba více zveřejňovat tato hodnocení pro jednotlivé státy. Za určitých podmínek je to politicky citlivé, to chápu, ale současně je to příležitost eh, pro eh, náš výbor, náš společný výbor. Samozřejmě některé ty otázky si prostudovat za zavřenými dveřmi, ale já nevím, proč nepublikovat zcela hodnocení členských států Evropskou komisí. A taky se ptám, zda komise má dost lidí a zaměstnanců v každém členském státu, aby přiměřeným způsobem mohla hodnotit, zda EDP je dostatečně solidní pro eh, naplňování svých cílů. A jsem přesvědčený, že Evropský parlament by se na to měl pečlivě podívat a eh, potřebujeme eh, EDP specifické pro jednotlivé země, potřebujeme to sledovat dobře, pokud možno samostatným výborem a musíme nalézt roli pro národní eh, fiskální eh, rady, což je součást té nové konstrukce. My máme nezávislou fiskální radu, tak jako v jiných zemích spolupracují s Evropskou fiskální radou a jejich práce by měla zajistit nezávislé hodnocení. A ono to není jenom o snižování schodku, ono je to mm, mm, o snižování zadlužení a je tu dostatečná flexibilita při zachování aplikace pravidel EDF eh, v rámci eh, paktu stability a růstu, protože my si musíme uvědomit eh, souvislosti v makroekonomice, kdy údaje, které do toho vložíme, tak prostě musí e, dospět k výsledku. A ne, vždy, naše ekonomiky nejsou všechny stejné, jsou velké rozdíly mezi středomořskými ekonomikami, severními ekonomikami a ta, tam je ta flexibilita. Flexibilita nemá být v pravidlech, ale v aplikaci toho, jakým způsobem chápeme e, jednotlivé údaje v rámci EDP a komise by měla zajistit, že aplikace pravidel ETP bude koordinována se strukturálními reformami, evropským semestrem. A to je to klíčové. Ten výsledek je, že doporučení pro jednotlivé státy v rámci semestru eh, kdy my nemáme parlamentní zapojení a my se potřebujeme učit z osvědčené praxe. Takže jestli toto vyvolá otázky ohledně role komise, tak si myslím, že to bude přínosné. Děkuji. Ano, ve skutečnosti je to opravdu velký projekt. Chtěla bych eh, přivítat členy výboru ECON, kteří byli přizváni, stejně jako všichni ostatní, na dnešní prezentaci. Slovo má kolegyně Ayala Zender, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si velmi vážím toho, že jste přizvala kolegy z výboru Ekon a chtěla bych poděkovat eh, kolegovi Hejsovi za velice jasnou prezentaci a za to, že poukazuje na celou řadu důležitých otázek. Účetní dvůr nám v tuto chvíli hodně pomáhá. Je to takový první krok pro zajištění lepší zprávy věcí veřejných po tak rozsáhlé krizi. Samozřejmě byla to zkouška pro nás, pro všechny včetně komise. A hodně jsme se z toho poučili. Zítra budu řešit zprávu o finanční pomoci, což je součástí těchto nástrojů a toho, jak se musíme o tomto tématu poučit, abychom mohli zabránit stejnému problému do budoucna. Ráda bych poprosila zástupce účetního dvora, aby nám poskytl více informací. Jedna z otázek, kterou jsme zaznamenali během finanční krize, a kterou vidíme také v otázce krize uprchlické, je jak moc dynamické nástroje v EU máme a jakým způsobem jsme schopni tyto krize vůbec řešit? Občas víme, že se nějaká krize blíží, občas ne. Jako to bylo v případě finanční krize. Má otázka na účetní dvůr je, zda tato zpráva a zpráva, která se připravuje o uprchlících a která má obsahovat doporučení, tedy zda bude obsahovat e, doporučení ve smyslu, jak řešit věci nejen ad hoc, ale jak si vybudovat určité preventivní kapacity podobně třeba jako to dělají jiné mezinárodní organizace. Jak můžeme tyto struktury, které bývají pomalé a těžkopádné, změnit? Jsou to většinou veliké administrativy. Já se chci zeptat, jak můžeme reagovat rychleji v rámci řešení těchto krizí. Jak se můžeme lépe mobilizovat? Tolik tedy otázka pro účetní dvůr, ale mám také otázku na komisi. My řešíme otázku deficitů. Příčin pro deficity je celá řada, ale já souhlasím, že chceme-li také kvalitu, musíme ty různé situace řešit různě, co se týká dluhu a schodku rozpočtu. Například situace u nás byla určitě jiná než situace v zemi pana Hejse. Má otázka je tato. My se zaměřujeme na eh, otázky přílišného schodku rozpočtu, eh, což se vždycky řeší obtížně a generuje to velké problémy. Ovšem v Evropě, kde jsme všichni propojeni, jak jsme viděli v rámci finanční krize, by mě zajímalo. Zdá mi, můžete říci něco o možných procedurách pro přílišný nadbytek, přebytek v rozpočtu protože v některých našich státech k tomuto přebytku došlo. A lidé si často myslí, že vlastně kvůli dluhům žijí neustále v dluzích a tím se dostáváme vlastně do přebytku. Takže já bych se chtěla zeptat, zda komise plánuje nějaký takovýto systém, zda budeme mít něco pro přílišné přebytky. Pokud ne, já to budu žádat, protože si myslím, že jeden z problémů, kterému čelíme, je, že někteří z historických důvodů, anebo třeba z náboženských důvodů, mají takové návyky, že vytvářejí vlastně veliká rizika. Nejenom přílišný schodek, ale přílišný přebytek. Ačkoliv ten přebytek se často prezentuje jako, že to je něco dobrého. Já si to nemyslím. Protože jedni mají přebytky, druzí mají dluhy. Takže se chci zeptat, kdy k tomu dojde, kdy to bude zavedeno. A na účetní dvůr, co vy si o tom eh, celém myslíte? Děkuji. Kolega Iva. Děkuji. Já bych chtěl vystoupit jako stínový zpravodaj i člen výboru Ekon. A chtěl bych zdůraznit některé aspekty, které považuji za důležité. Za prvé je to otázka transparentnosti. To je velmi důležité, aby zprávy, které následují po jednáních mezi komisí a členským státem, aby tyto zprávy dostával i parlament. A je e, také důležité vědět, v jaké fázi si e, stojí e, tedy každý členský stát v rámci postupu při nadměrném schodku. Je škoda, že transparentnost do dneška není příliš velká a parametry, které komise aplikuje, nejsou všem jasná. Myslím si, že komise by měla pokračovat eh, ve větší eh, ve větším zapojením národních fiskálních rad a Evropské fiskální rady do celého postupu. Podle mého názoru tento postup při nadměrném schodku je dobrý. A snižuje zadluženost členských zemí, je příznivý pro ekonomický udržitelný růst, udržitelný střednědobě a dlouhodobě, ale neměli bychom se eh, pokoušet dosáhnout toho cíle za každou cenu. Návrat eh, úsporných opatření, která hodně zpomalila ekonomiky členských zemí a evropskou ekonomiku, tato eh, úsporná opatření by eh, se měla odsunout. A samozřejmě nesmíme vyhazovat peníze oknem. V naději, že třeba hodně vydávat zvýší spotřebu a zlepší ekonomický růst. Osobně s podobným postojem nesouhlasím. A konečně souhlasím se spravodajem. Myslím si, že potřebujeme daleko větší flexibilitu, transparentnost při eh, eh, řešení situace každé jednotlivé členské země. Protože konec konců tento postup byl vytvořený na pomoc členským státům, pomoci jim dostat se z krize, pomoci jim lépe hospodařit s národním rozpočtem a s národními výdaje. Já si nemyslím, že bychom měli jednotnou evropskou situaci. Máme 28 národních situací, rozdíly mezi členskými státy jsou veliké, i mezi členskými státy ze stejného regionu, i mezi členskými státy s podobnou ekonomikou jsou obrovské rozdíly ze všech možných pohledů. A v rámci tohoto postupu bychom měli mít flexibilitu a moudrost a každý členský stát eh, řešit individuálně se samostatnou zprávou. A v každém případě Evropský parlament by měl sehrávat vyšší roli v tomto postupu. A konečně bych chtěl poblahopřát zpravodaji a ocenit výsledky auditu. Myslím si, že je to velmi zajímavé. Pan Luke. Děkuji, paní předsedkyně. Ty příspěvky se zatím soustředili pouze na hospodářsko-politickou dimenzi, to znamená postup proti přílišnému deficitu. A e, řeší se, jak jsme zacházeli s deficity v následném období po finanční krizi, kolik flexibility bychom měli být, eh, kolik bychom měli mít flexibility, kolik bychom měli mít naopak rigidity, řekněme, jaké byly podnikány kroky, zda mají státy spořit nebo být přátelštější také vůči výdajům. Nicméně to není předmětem přece eh, předložené zprávy účetního dvora. Tady jde o to, že evidentně máme závažné nedostatky při prosazování pravidel pro proces přílišného deficitu. Jsou to nedostatky, za které zodpovídá komise. A slyšeli jsme to něco, co nás jistě musí šokovat. Slyšeli jsme, že ty datové podklady nikdo nekontroluje, je to spochybnitelné, vlastně nevíme, zda ta data jsou konzistentní, vůbec se nekontroluje, zda ta data odpovídají kvalitativně našim očekáváním, celý ten proces je netransparentní, dokumentace toho procesu je nedostačující. Jsou to tedy vážná obvinění proti tomu, jak komise pravidla odsouhlasená parlamentem prosazuje. A z toho se nabízí otázka, zda pravidla, která odsouhlasil parlament, vůbec byla nastavena tak, aby byla rozumně transparentní a proveditelná eh, tím zastoupením komise. A nebo zda parlament zkrátka neschválil nějakou, na, ne, nějakou překomplexní sadu pravidel v rámci procesu přílišného deficitu, nebo dokonce i jinde, v rámci Evropské zprávy věcí veřejných v hospodářské oblasti a zdá třeba ten důvod pro ten relativně alarmující nález účetního dvora neleží v tom, že implementace pravidel vlastně vůbec není proveditelná, že není možná. A v podstatě komise v, souladu, eh, v souvislosti s daty musí provádět celou řadu velice nepříjemných rozhodnutí, aby uspokojila metodiku, která se má aplikovat. Ale ta metodika pak třeba přitom není úplně dokumentovatelná a tím pádem není dohledatelné, jakým způsobem probíhalo rozhodování v komisi. Zástupce účetního dvora e, uvedl například také to, že komise má údajně nějakou velmi rozšířenou metodiku. Já jsem e, původně byl vědec a když e, slyším rozšířená metodika, no tak mi zvoní na poplach v hlavě. Co to je za metodiku? Kde se vzala? Kdo ji vypracoval? Protože ve vědě není nic rozšířené. Protože každá metodika se kritizuje, zlepšuje se a každý má jiný názor na to, jaká je ta správná metodika. Takže má, spra- e, má otázka na účetní dvůr, je, nebylo by vhodné třeba začít spochybňovat, jaká metodika se používá? Je to, to údajně e, velké rozšíření této metodiky dobře vůbec? Nemáme třeba nějakou jinou metodiku? Proč komise zvolila tuto a nezvolila nějakou jinou? Máme nějaké poznatky o tom, zda jejich metodika je dobrá? To jsou, myslím, otázky, na které se musíme ptát. Společně s těmi otázkami, které zmínili zástupci účetního dvora, jako například, co to vlastně znamená, když se hovoří o jednorázových opatřeních, takzvaných one-off measures. A pak ještě třeba doplnění. Co to znamená strukturovaně čistý deficit? Co můžem, jak můžeme určit, co je strukturální a co není? Jak moc dobře je toto rozhodnutí dokumentované? Jak moc je dokumentované to stanovování strukturálních deficitů? A kdo rozhoduje o použití toho slova strukturální vůbec? I to je zcela netransparentní a nedohledatelné. O, v podstatě to obsahuje celou řadu nedohledatelných rozhodnutí a odhadů komise, které mohou vytvářet špatný obrázek. Takže má základní otázka je, na základě zjištění Eh, účetního dvora na základě zjištění auditorů. My v Evropském parlamentu jsme možná dali na komisi eh, úkol, který je neproveditelný, protože je příliš komplexní a zatížil komisi tak, že jinak než netransparentně a v podstatě náhodně to, to, ten úkol nelze vyřešit. Ale pokud je odpověď ano, pak se musíme my sami sebe ptát, zda bychom ta pravidla neměli zjednodušit. Děkuji. Děkuji, pan Flanagan. Eh, thank you very much. Děkuji. Velmi zajímavé. Chci navázat na komentář kolegy přede mnou, pokud jde o rozpočtový přebytek, protože se mluví o porušování pravidel u deficitu, ale pokud jde o přebytky, chtěl, chtěl bych k tomu něco zjistit. A když vyhle, vyhledáváte řízení o e, nadměrném deficitu. Jak je to s přebytkem? Dostanete se na stránku Evropského parlamentu. Tyto rozpočtové roz, deficity v, v, v závorce přebytky. A pokud chcete další informace, tak nikde se nehovoří o přebytku. Může komise mi to vysvětlit, jaká je je to vůbec problém. A tady se to velmi letmo objevuje, ale pokud to vyhledáváte na internetových stránkách, tak to prostě můžete najít. A týká se to pouze Irska, země jako Irsko, které musí být plestnuty přes ruku, pokud eh, mají deficit. A ty věci spolu vlastně souvisí a bude, bude se zabývat pouze těmi, kteří, kteří zažívají deficit a jaká je reálná situace. A jak jste znepokojeni také přebytky? Jak vás trápí přebytky? Děkuji, já jsem se také přihlásila. My vidíme, že ta nejrozšířenější metoda je něco, co jsme používali vždycky. Eh, mám otázku na oba zástupce komise. Můžete nám skutečně potvrdit, že zacházíte s velkými a malými zeměmi v tom eh, deficitním procesu stejně? Protože účetní dvůr eh, oslovil Itálii a Francii a Francie řekla, že vlastně nevědí, proč se rozhodlo tak a tak a ne jinak. Takže to je jednoduchá otázka. Doufám v jednoduchou odpověď. A teď odpovídat budou pan Baredo Kapelot z Eurostatu a pan Peng z Ekfinu. Já se omlouvám, jestli jsem vám zkomolila jméno. Kdo z obou pánů začne? Prosím. Uh, děkuji. Za ECFIN asi začnu, protože většina, ne všechny otázky se týkaly eh, řízení pro nadměrný deficit. Takže děkuji za možnost eh, nabídnout stanovisko DG ECFIN k této důležité zprávě a chci vám také poděkovat. Chci poděkovat zpravodaj za velmi cený příspěvek, který byl také poskytnut ve velmi krátké době. Dovolte mi říci a vyjádřit se k otázkám, které byly právě položeny. Paní předsedkyně, zda komise uplatňuje pravidla nestraně vůči členským státům velkým a malým? Myslím, myslím, že odpověď je kladná. Děláme vše proto a poskytujeme v naší odpovědi na zprávu eh, řadu technických vysvětlení týkající se námitky, která byla vznesena v případě Francie Eh, účetní dvůr eh, se vyjadřuje i námit, k námitkám malých zemí, jako je Malta. Děláme maximum pro to, abychom poskytli i odpovědi na to. Takže si nemyslíme, že ze strany komise se existuje problém zacházení s velkými a malými zeměmi. Spravodaj eh, Eh, připomíná něco, co je staré více než 13 let a týká se to velké země, ale politické rozhodnutí či nerozhodnutí proběhlo na úrovni rady, to chci zdůraznit. A komise udělá maximum v tomto případě, aby nestraně eh, aplikovala právo na velké země. Dovolte mi snad eh, několik eh, vyjádření týkajících se problémů, kterým čelíme. Když dovolíte, pustím se přímo do doporučení účetního dvora a možná se dotknu také některých odpovědí, které zde zazněly od poslanců. Dokument zpravodaje obsahuje významné zjištění podle našeho názoru. To je význam rozměru přizpůsobení se ve fiskálním měřítku a potřeby, které by měl být eh, zabudován do konceptu. A naše zkušenost v průběhu let, a já se tím zabývám řadu let, včetně eh, vyjednávání Sixpacku, je, že vlastně čelíme takovému začarovanému nemož- trojuhelníku nemožnosti. Nemůžeme současně dosáhnout tří cílů jednoduchosti, předvídatelnosti a adaptability. Prostě musíte to kompenzovat a musíte si to přiznat. Pravidla jsou jednoduchá, ale jsou také slovy mnohem autoritativnějšího pozorovatele, než jsem já. Cituji, hloupá. Konec citace. Podobně, když se snažíme smířit adaptabilitu s předvídatelností, což je legitimní cíl, kterém, se kterým se zabýváme často, nevyhnutelně se dostanete k větší složitosti. Avšak, a to je asi klíčové, a to vám chci předložit, i takový pokus větší složitost by byl pošetilý, pokud by vyústil odstranění nezbytného prostoru pro posouzení eh, konkrétních ekonomických a rozpočtových okolností. A myslím, že zkušenost Irska, kterou naznačil zpravodaj, ale také zkušenosti dalších zemí, eh, dokladují význam uplatnění rozumného úsudku na okolnosti specifické pro jednotlivé země, které by neměly být považovány za výraz nekonzistentnosti anebo nedostatečné přísnosti. Zbytečné dodávat, že koncepce a provádění nadnárodních, nadnárodního rámce v oblasti fiskální vyvolává problém. Že netvrdíme, že máme ideální odpověď a jak tato rozprava ukazuje, názory se mohou legitimně lišit a my i takto v tom pokračujeme. Pokud, a toto se promítá do našich odpovědí v řadu poznámek účetního dvora ke konkrétním otázkám, nyní se dostanou k doporučení, protože to je asi to nejdůležitější tady, čemu dnes tady čelíme. A chci na začátku říci, že doporučení účetního dvora se dotýká relevantních otázek. A my musíme i nadále pracovat na každou z těchto otázek. Když nejsme schopni plně přijmout tato doporučení, to se tak neprom, nepromítá do zásadního nesouhlasu se sou, s určitým dvorem, ale spíše nám jde o moz, možné právní dopady a nezamýšlené následky takových doporučení. A opravdu a komise nečekala na zprávu účetního dvora a chce tedy přijmout bezprostřední kroky v řadě oblastí, zejména co se týče transparentnosti, a to je věc, kterou zdůraznil účetní dvůr a také některá vystoupení, která jsme slyšeli, kde skutečně můžeme uznat, že je prostor pro zlepšení. Chci zdůraznit, že od roku 2014 nejen komise zveřejnila soubor operačních ustanovení SGP, tedy vademekum SGP, říkáme tomu operační manuál pro SGP, pro každého, aby se mohl podrobněji seznámit s tím, jak konkrétně uplatňujeme pravidla. Ale také se podělil s členským státem o podrobném výpočtu, který eh, vlastně eh, je základem našeho hodnocení. A tento výpočet byl nedávno také vlastně předán Národní fiskální radě. A to je otázka, kterou zmínil účetní dvůr a také řada vystupujících. Účetní dvůr tvrdí, že řízení o nadměrném přebyt, deficitu má být prohlouben. A nedostatečný důraz byl kladen na snížení dluhu, na snížení zadluženosti. A v naší poslední zprávě o veřejných financích je poměrně sofistikovaná ekonomická analýza, která do jisté míry tento bod eh, podtrhuje. A současně, a to také bylo připomenuto v rozpravě, náš eh, tedy rámec opírajícího pravidla tedy byl změněn, narážím na Sixpack, abychom dali větší váhu cíli snížení dluhu. A to bylo při provádění paktu trošku odsunuto do pozadí. Určitě se tím zabýváme. EDP k Ma- na, pro Maltu bral v úvahu kritérium dluhu. Avšak pamatujme na to, že ekonomicky vzato veřejný dluh je výsledek, který nemůže být eh, přímo cílen opatřeními členských států, ale pouze nepřímo. A je také ovlivněn řadou ekonomických okolností, které jsou mimo přímou kontrolu členského státu a my jsme eh, čelili jedinečné kombinaci okolností, které nebyly příliš příznivé pro snižování zadluženosti, zejména trvalé období nízkého nominálního růstu. Pokud je o strukturální reformy, myslím, že naše rozdíly s určitým důvodem nejsou tak významné, ale týkají se spíše nástrojů. A stále si myslíme, že evropský semestr poskytuje adekvátní rámec pro sledování strukturálních reform, včetně doporučení, která se týkají členských států v kontextu řízení o nadměrném deficitu. A také sdílíme obavu, že pokud bychom použili EDP pro přímé strukturální reformy a možná jako ne, nezamýšleně, s nezamýšleným dopadem, Reformy by mohly být vyváženy fiskálními úpravami a proti tomu jsme. Či tady bychom do toho postupu zavedli eh, nejasnosti, které by byly v rozporu s naším původním cílem. Pokud je o povinnost vykazovat eh, u členských států, tak eh, souhlasíme, že to v řadě případů v minulosti nebylo uspokojivé a souhlasíme s vynucováním a máme určité obavy týkající se přiměřených nástrojů, zejména vzhledem k harmonogramu řízení o, o nadměrném deficitu. Klademe se otázku za řízení pro porušení smlouvy by byl eh, přiměřeným nástrojem, ale určitě využijeme každou příležitost, abychom eh, vynucovali tedy poskytování eh, příslušných zpráv a pokud to tedy ty členské státy nebudou eh, naplňovat. Konečně, pokud je o sankce, chci jasně říci, že komise se zavázala uplatňovat ustanovení z, práv, z zákona, které je jasné a závazné. Pokud bychom nesouhlasili s doporučením, pokud bychom měli pocit, že obsahově neob, tedy neob, neobsahuje něco, co už by bylo obsahem našeho práva, tak to by v tom sdělení znamenalo, že komise neuplatňuje tato ustanovení a neuplatňuje je prozatím a to si myslíme, že se nestalo. A dovolte mi, abych se dotknul ještě některých e, vystoupení, tedy zaplně Evropského parlamentu. Dovolte mi připomenout ustanovení, která byla zahrnutá. Já jsem se podílel na vyjednávání eh, na vyjednání ekonomického dialogu. Je to článek 2 příslušného nařízení, pokud se dobře pamatuji. A to umožňuje parlamentu eh, pozvat, eh, vyzvat předsedu Euroskupiny, přizvat předsedu komise a, a příslušného předsedu rady, aby podávali informace. A, a jako komise my budeme vždy přístupni eh, sdělit naše, na, eh, naše názory na běžící řízení. Pokud jde o fiskální radu, eh, mluvil jsem o vyměně informací, která postupuje a probíhá. Chci však zdůraznit, že pokud jde o právní mandát, fiskální rada se týká monitoringu uplatňování domácích pravidel, takže Tady musíme jasně rozlišit úkoly komise, fiskální rady na druhé straně. I když fiskální rada byla založena skrze legislativu EU. Přiměřenost zdrojů účetní dvůr zdůrazňuje, že některé problémy jsou možná výsledkem nedostatečných zdrojů. A to se obávám je problém, který nezmizí, protože komise je pod tlakem na snižování zdrojů a děláme maximum, abychom optimalizovali využití zdrojů a ne, ne, nebudu skrývat, že tento problém se vyskytl a může se vyskytnout i v budoucnosti. Nadměrný přebytek, velmi krátce, postup řízení týkající se nadbytečného deficitu je věc, která vyplyne ze smlouvy. Přebytek není věc, která byla stejná. A myslím, že to je asi otázka, která je v pozadí, pokud se, zabý, pokud, pokud se zabýváme otázkou státního, vládního deficitu, pokud se zabýváme přebytku a deficitu na úrovni celé ekonomiky. Dovolte mi připomenout, že jako součást Sixpacku byla schválena také legislativa, ta se týká řízení o makroekonomické nerovnováze a to umožňuje také řešit, i když jinými nástroji, situace, které mohou být v kostce nazvány jako nadbyt, nadměrný přebytek z hlediska makroekonomiky. Takže v zájmu stručnosti teď skončím a dám slovo kolegovi. A ten se vyjádří ke statistice. It's okay now. I shall be... Je mě slyšet? Dobrá. A budu poměrně stručný. Taky hned začneme položeným otázkou, jestli zacházíme s každou zemí stejně. Já mohu říci, že ano, ke všem přistupujeme stejně. Spravodaj měl velmi důležité vystoupení ohledně potřebné integrity systému a stejných pravidel pro všechny a transparentních pravidel v kontextu dat v rámci postupu při nadměrném schodku. Ta pravidla jsou jasná, je to evropský systém účetnictví, který se používá pro tento účel, je plně transparentní, s právním základem a aplikuje se na všechny země stejně. Zítra mohu oznámit, že eh, budeme mít eh, fiskální čísla za rok 2015, takže se na to můžete podívat. Budou uveřejněna. Co se týče sběru dat a eh, hodnocení účetního dvora, který vytipoval oblasti, kde by bylo možné jak si přidat, především v oblasti speciální dokumentace a transparentnosti. Co se týče transparentnosti, my eh, plně eh, jak si následujeme eh, transparentní přístup Eurostatu, všechno dáváme na webové stránky, naše metodiku, data, zápisy ze všech návštěv v zemích. Uznávám, že, jak říká účetní dvůr, že ty zprávy by se měly publikovat rychleji. Dáváme na webové stránky všechna doporučení, která dáváme příslušným zemím leda, že by ty země měly nějaký důvod, proč by nedovolili šíření těchto dát a budeme se zeměmi spolupracovat. To patří mezi doporučení auditu, tedy budeme eh, s, nimi pracovat na tom, že by eventuálně také mohlo být, mohly být do, publikovány ty eh, informace, které zatím publikovány nejsou, protože obsahují nějaké citlivé nebo obchodní informace, které eh, publikovat nechtějí. Takže snaž, budeme se snažit zlepšit transparentnost. Uznáváme samozřejmě, že je vždycky prostor pro zlepšení máme e, vlastní interní postupy pro zajištění kvalitní práce e, odpovídající danému cílu. Zpráva účetního dvora uvádí, že bychom se měli snažit o více přímých verifikací a více analýz kontrolních systémů v členských zemích, které jinak děláme. A e, pak samozřejmě jde o to, jaké zdroje jsou k dispozici nejenom v Eurostatu, ale také v členských zemích. Kolegové Eh, eh, uváděli, že situace v komisi není růžová, ale eh, v národních zemích mají své národní statistické úřady, kde dochází k rychlému snižování pracovníků a národní statistické úřady sehrávají klíčovou roli v této mm, činnosti. Čili postupy, které my máme, jsou nastavené tak, aby odpovídaly potřebám, jak eh, máme asi 500 lidí a my se eh, budeme také eh, v rámci ekonomického a finančního výboru, jak si nikdy nebyla, nebyly, nebyla kritizována kvalita dát ani těch, které nám mm, poskytuje Eurostat nebo které získává z členských zemí. Máme postupy, které umožňují eh, vznést výhradu k údajům, které jsou poskytovány zemím a máme postupy eh, pro finanční postihy zemí, které manipulují s daty a ty jsme také aplikovali. Takže když účetní dvůr říká, že nejsme dost přísní, tak my v komisi a v radě jsme už pokutovali některé země z důvodu manipulace s údaji v rámci zesílené legislativy. My velice děkujeme za zprávu účetního dvora a děkujeme zpravodaji za jeho práci, protože jsme tady proto, abychom se učili a Eh, všechny ty podněty samozřejmě implementujeme v následujících krocích, aby se postup zlepšil, takže děkujeme a budeme se maximálně snažit eh, doporučení eh, realizovat, ale samozřejmě nás také těší, když v dokumentu čteme, že Eurostat Eh, vyvinul značné úsilí, aby zlepšil kvalitu zdrojů, postupů a kontrolních mechanismů. Takže to oceňujeme, tento, toto pozitivní hodnocení. Eh, většina Eh, věcí, které účetní dvůr zmiňuje, eh, komise řeší a jsme přesvědčeni o tom, že, budeme, že můžeme garantovat kvalitu údajů používaných pro IDP, ale samozřejmě budeme se snažit eh, doporučení účetního dvora uplatnit. Děkuji. Děkuji. Kolegie Ayala Zender se ptala na tu proceduru pro nadbytek. Ale jenom stručně, protože už máme spoždění, ano? Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se chtěla jenom zeptat, vy jste řekli, že se všemi zemi, zeměmi zacházíte stejně, co se týká sběru údajů a požadavků, ale já chci tu otázku otočit pokud zda eh, všechny členské státy zacházejí stejně s Eurostatem, protože často vidíme, že ty datové listy, které jsou od Eurostatu tak užitečné, mají často mezery. A nebo je tam poznámka pod čarou, že nějaký členský stát, malý nebo velký, který systematicky neposkytl data na téma to a to, daně a tak dále a tak dále. Takže já jsem se chtěla zeptat, zda bychom vám v parlamentu mohli třeba pomoci zlepšit chování členských států vůči vám. Děkuji a prosím o stručnou odpověď. Děkuji vám za tuto otázku. Já vám eh, klidně odpovím i španělsky. Co se týká informací, které země předávají Eurostatu, to je všechno vysoce kodifikované. Všechny země posílají stejné informace, je to takový model tabulek a povinných prohlášení a oni ta data posílat musí. Takže všechny země posílají stejné informace. No a tak, teď jsem otevřela pandořinu skřínku, pan Luke. Já jsem vůbec nechtěl mluvit, eh, já jsem jenom chtěl poprosit, aby eh, zástupce účetního dvora dostal také ještě prostor, protože je zde evidentní protimluv mezi tím, co říká zástupce Eurostatu a co zaznělo z účetního dvora na začátku, takže možná nám to někdo může vyjasnit. Ano, to jsme chtěli udělat, víte, pane Luke? Pane eh, Cviku, vy jste tady dnes eh, naposledy mezi námi. Já jsem vám chtěla poděkovat za skvělou spolupráci v minulosti a teď vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to pravda. Je to naposledy, co jsem zde jako člen účetního dvora. Nicméně jsme tuto zprávu chtěli zveřejnit a myslím si, že za poslední dva dny se nám to v rozhovorech s, s novináři a dnes samozřejmě podařilo, ale jsem si jist, že na to někdo naváže, protože zítra se bude diskutovat otázka finanční pomoci a problémů, které máme tam, protože si všímáme, že procedura pro přílišný deficit do roku 2008 neposkytla dostatečný fiskální prostor, aby členské státy dokázaly překonat finanční krizi. A proto mimo jiné v některých členských státech na jihu eh, musel být rozpočen jaksi dotován z přebytků jiných členských států. Ale zpět k této zprávě. Ona je složitější, protože v podstatě se tam hovoří o proceduře EDP ne v zemích, kde jsou problémy, ale v zemích, kde ta procedura EDP vznikla kvůli krizi, protože fiskální situace se v důsledku krize zhoršila. Cíleně se zaměřujeme na velké i malé země, země Kypru a e, zemi mimo eurozónu Českou republiku a pak Maltu, Německo, Francii a Itálii. A e, zkrátka se e, informujeme o tom, co komise v těch zemích udělala. Ale ono nejde o ty země, jde o komisi a ten celkový proces. A v tom kontextu ten proces není transparentní je obtížné i pro naše auditory, kteří měli přístup ke všem datům, práci komise replikovat. Důvod může být velice jednoduchý. Pokud porovnáte práci komise, tak ano, metodika je podobná OECD a IMF, ale je zde daleko více předpokladů a nikdo je nikam nezaznamenává. Zejména, když se něco změní. A v tomto kontextu tím pádem jsme přesvědčeni, že konzistentnost musí být zlepšena tak aby když dojde k podobné situaci, jak někdo tady říkal, otázku strukturálních reform, daní nebo výdajů, tak by ta aktivita byla víceméně stejná. A nebo, že bude aspoň záznam, proč to je stejné a proč to je jiné. A co se týká Eurostatu, ano, data jsou poskytována členskými státy na stejných šablonách ale my jsme uvedli, že Eurostat ve všech členských státech tak detailně nekontroloval věci, aby se ujistil, že ty takzvané prvky toho, jak se dostane část těch veřejně vlastněných entit do toho výpisu, že to je tak přesné jako v, ve zprávách GNI. Takže jinými slovy, kontrola toho, zda to, co se vykazuje, se taky děje. Další otázka se týkala toho, co si myslíme o překonání finanční krize, uprchlické krize a tak dále. My si myslíme, že EDP eh, spočíval v tom, že jsme jako členské státy chtěli vytvořit fiskální prostor, když nám hrozí nějaká krize anebo abychom alespoň vypracovali nějakou řádnou sadu akcí, abychom se z toho problému dokázali vylízat, aby se, aby se tak řeklo. A pakliže zde je jediný prvek eh, úspěchu toho procesu EDP pro těch šest států, na které jsme se zaměřovali, jejich úroveň zadlužení HDP 2015 je vyšší, než eh, jak, jaká byla v roce 2008. To je ale jenom jeden rozměr. A proto říkáme, že se zaměřujeme na uh, dluhy a to komise uznává, my si vážíme jejich práce. Pak otázka dalších kolegů, která v podstatě je pokryta tím, co je v naší zprávě. Mechanismů existuje celá řada. Evropský semestr, preventivní mechanismy nebo korektivní mechanismy. My vypracujeme zprávu o MIP, pan Krisp to má na starosti a auditoři sedí tady po mé pravici, o, eh, o semestru bude zpráva. Ale je potřeba to koordinovat. Takže na závěr. Jednoznačně bude potřeba navázat dalším vývojem. Vážíme si toho, že komise přemýšlí o tom, jak naše doporučení implementovat, ale rád bych také řekl, že komunikace komise z 21. října 2015, jak dál pokračovat v prohlubování hospodářské a monetární unie, včetně eurozóny, eh, fiscal board eh, a tak dále a tak dále, konkurenceschopnost členských států. To jsou všechno eh, věci, kde by ta doporučení mohla být i implementována. Jsem si jist, že bude potřeba Směnit i další věci. Sdílíme euro a tak bychom měli sdílet další fiskální koordinaci. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážím si spolupráce s výborem KON za posledních šest let. Děkuji. Ještě bych dala slovo Brianu Hayesovi a upozorňuji kolegy Ekon na to, že to je důležitá zpráva, kterou by měli dát k sobě na pořad jednání a měli by si nechat účetní dvůr eh, informovat jaksi i ve svém výboru, ono to není zakázáno. Takže teď pan Hayes. Paní předsedkyně, já si myslím, že to je výborný nápad, protože tyto otázky jsou, kolektiv, jsou výsledkem kolektivní práce a komise má vlastní zdroje pro hodnocení EDP a to jsou otázky, které se týkají celé problematiky jako agendy ECON. Takže já bych zmínil jenom tři věci. Moje doporučení jsou jasná. Za prvé, co se týče sankcí. Můžete mě považovat za pochybujícího eh, Tomáše, ale nevěřícího Tomáše, ale eh, je to eh, ta situace historicky velmi složitá, nebylo to připravené na sankce a já mám obavu, že se to víc týká velkých zemí než malých zemí, takže já budu sankcím věřit, až je uvidím. Až bude nějaká země sankcionovaná, potom budeme to stanovisko KDP brát vážně. Za druhé, část kolegů se ptala na přebytky a mají pravdu, protože otázka schodku a přebytku jsou dvě strany jedné mince. A pokud chceme, aby naše ekonomiky byly konvergentní a měli jsme jednu ekonomiku, tak otázka schodku a přebytku jsou dvě strany jedné mince. Ale co se týče postupu při eh, přebytku. Je otázka, jestli to chceme, protože je mnoho příkladů z zemí, které prošly úžasným procesem přizpůsobení, které značně snížily kapitálové výdaje, nebyly schopné investovat do své ekonomiky z řady důvodů. A jestliže byly silné požadavky na to, k čemu mají přebytek používat, na snižování eh, zdaní a podobně, tak to může způsobovat problémy. A teď druhá otázka. Samozřejmě kolegové mají pravdu, když hovoří o přebytcích. Země, které mají přebytky, mají odpovědnost začít část svých peněz vydá, vydávat, aby vyvolali poptávku v, napříč Evropskou unii. To je logický eh, závěr. Jestliže místo schodku máte přebytek, tak samozřejmě z toho přebytku musíte zaplatit eh, daně, ale je třeba také vyvolat eh, růst ekonomiky a to bychom měli taky řešit. A konečně, co se parlamentu týče, já si myslím, že to je klíčové, paní předsedkyně, a jak kolegové říkali, my máme pravidelný strukturální dialog s vedením euroskupiny, s eh, vedením ECB, je to měnový dialog a podle mého názoru je to nedostatečné. Jako kolegové, jestliže máme si projít hodnocení, jsou to důležitá hodnocení komise eh, pro jednotlivé země a k tomu bychom měli mít přístup a jestli to nemá být veřejné, tak aspoň za zavřenými dveřmi, abychom eh, viděli, do jaké míry jsou ta hodnocení dravá a e, jak jsou aplikovaná v jednotlivých zemích. Čili to je, myslím, věc, ke které bychom se měli vrátit. A tato zpráva účetního dvora nám umožnila e, tím se tedy soustředit na pár vybraných zemí, z toho jsou některé velké, některé malé a my musíme se k tomu stále vracet, abychom zlepšili IDB a současně abychom zlepšili odpovědnost parlamentu, protože a, e, jinak nebudeme e, mít podporu populace, e, když budeme vysvětlovat, proč je to tak důležité mít. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavou debatu, za zajímavou zprávu. Ještě jednou díky kolegům z výboru Ekon. Další bod na pořadu jednání, což je eh, výjezd naší delegace do Německa v listopadu a výsledky této cesty, to musíme odložit. Omlouvám se, pan, panu e, Fajovi musíme začít se schůzí koordinátoru, to znamená veřejná část schůze skončila a prosím všechny, kteří tady eh, nemají být na zasedání koordinátoru, aby odešli co nejrychleji. Díky, že jste přišli. Uvidíme se opět v 15 hodin na veřejném zasedání. Končím tuto část schůze.